Vážení kolegové, vážené kolegyně, posaďte se, prosím. Zahajuji naše dnešní jednání. Rád bych se zeptal, zda nemáte nějaký problém s pořadem jednání a také několik eh, věcí upřesním. Nejprve dvě doplnění k pořadu jednání. Bylo to již distribuováno. Pan Geyer urgentně předkládá zprávu. Prosím. Takže urgentně předkládá zprávu o eh, mobilizace Eh, určité marže pro nepředvídatelné situace. A potom zde je ještě žádost eh, o urgentní převod číslo 33 a to se týká předstupního nástroje pomoci Turecka a mělo by to být přesunuto na humanitární pomoc Sýrii. Tato žádost o převod prostředků nám byla oznámena pokud by nám to bylo eh, oznámeno v okamžiku dohodovacího řízení, tak by to asi určitým způsobem uklidnilo situaci, ale nebylo tomu tak. Tak eh, pokud tedy máte nějaké, pokud tedy nemáte žádné připomínky, tak eh, můžeme pořad jednání schválit a pod 18 se bude projednávat po bodu 5 eh, a bod 19 European Defence Fund dnes večer eh, v 17 hodin hned eh, před hlasováním, které začne v 17.30. Pokud tedy nemáte žádné připomínky, můžeme považovat pořád jednání za schválený. Potom mám ještě dvě oznámení. Návrh rozhodnutí koordinátorů z 9. října vám byl zaslán. Je to ve složce k tomuto jednání a pokud nebudete mít žádné komentáře, budu považovat tato rozhodnutí koordinátorů za přijatá a nebudeme se k ním již dnes dopoledne dále vracet. Chci také upřesnit, že dnes odpoledne začneme ve 14.30. Je to takové inovační opatření, protože můžeme již nyní začínat ve 14.30 a nikoli až v 15 hodin, jak tomu bylo dříve. A pokračovat budeme do 18.30 přesně. A děkuji již předem Janci Gejerovi, který bude předsedat, protože já se budu účastnit zde v Bruselu Skills Week, takže budeme eh, hovořit také o mobilitě učňů zde v Evropě. Pokud jde o zápisy z 31. a 30. srpna a 26. a 27. září, že jste se tedy s nimi seznámili, máte nějaké připomínky? Pokud nikoli, pokud nejsou žádné žádosti o změnu těchto zápisů, je můžeme považovat za přijaté. A nyní se dostáváme k závěru dohodovacího postupu, který se týká rozpočtu a je to tedy dohodovací postup mezi radou a delegací Evropského parlamentu. Chtěl bych vám připomenout, že k dohodě došlo v noci zpátku na sobotu v dohodovacím výboru a jde o e, dohodu, která byla uzavřena kolem třetí hodiny ráno. Během předchozího jednání o rozpočtu před dvěma týdny byl ten e, výhled na úspěch e, velice temný, protože komise se domnívala, že její návrh je jediným možným eh, způsobem, jak dosáhnout eh, rovnováhy mezi radou a parlamentem a že je to tedy jakási Bible, něco, co nemůže být porušeno. A již eh, tedy vlastně Eh, se hovořilo o tom, že až do konce tohoto finančního období se nebude nic měnit. Pokud jde o radu, ta také přijala restriktivní eh, pohled na ten střednědobý přeskum a zajímala ji pouze jedna věc. Eh, zachovat si marže pro ty takzvané nepředvídatelné situace a tím je vlastně Eh, prodloužení nástroje na podporu syrských uprchlíků v Turecku. My jsme si eh, původně mysleli, že z evropského rozpočtu na to půjde asi jedna miliarda. Ty miliardy jsou ale již tři eh, s podporou členských států, ale bude tam v roce 2018 ještě další velká částka a mělo to být omezeno na jednu miliardu z rozpočtu Evropské unie a členské státy měly přidat ty dvě další miliardy. Nicméně nyní se jim do toho příliš nechce, zdá se, že nebudou se té podpory účastnit a Evropská unie bude muset sama zafinancovat ty tři miliardy. Ten způsob, který navrhovala komise, spočíval v tom, že tam bude marže eh, plus minus 3 miliardy a byl to v podstatě v zásadě jakýsi falešný rozpočet, protože se tam hned od počátku nezapisovaly ty předvídatelné výdaje a v pátek a potom v tu noci na sobotu, noc na sobotu se nám podařilo tyto překážky překonat a pan komisař Oettinger eh, tedy uznal, že ani rada, ani parlament nerespektují eh, tu deklaraci o topapech eh, střední ve střednědobém přeskumu a že tedy rozpočtový orgán může rozhodnout o těch úvěrech ve každoročním procesu schvalování. Potom tam byla ještě jedna překážka, to bylo uznání eh, určitých eh, zásad, které se týkají Horizontu 2020 eh, a Erasmu a Kosme, že to nemůže být postaveno naroveň některým dalším výdajům a týká se to tedy okruhu 1 a kde jsme získali asi 150 milionů. Potom jsme také v heringu 1b obdrželi eh, značnou podporu pro zaměstnanost mladých, tam je to o 50% navýšeno, ta částka, kterou navrhovala komise, ale už to nebude prezentováno jako front loading, ale tedy jako částka, na které jsme se eh, shodli. Potom eh, v okruhu čtyři tam eh, jsme sice na jednu stranu je tam tedy ta částka přestupní pomoci Turecka, ale je to vyváženo 85 miliony eur v jiných oblastech. Také Chci eh, připomenout, eh, že parlament tedy eh, znovu nastolil do toho návrhu určitou rovnováhu a také je tam třeba říci, že tyto návrhy skutečně vycházejí od Evropského parlamentu a neopírají se o opravné dopisy komise. Balance je tedy naprosto pozitivní A to i v situaci, kdy rada i komise navrhovali v tomto roce velice silné argumenty před eh, průběžný přeskum, Brexit, eh, pomoc Turecku. Ale vzhledem eh, k současnému nedostatečnému plnění rozpočtu Tedy eh, rada navrhovala ještě další opatření, nicméně nakonec eh, se nám eh, podařilo dobře to vyjednat. Naším cílem není nutně zvyšovat výdaje, protože výdaje z veřejných rozpočtů to je něco, co občané od nás neočekávají. Měli bychom si uvědomit, že to, co navrhujeme, musí odpovídat tomu, co očekávají naši občané. Musíme připravovat budoucnost Evropy a musíme našim občanům zajistit bezpečnost. V tom dohodovacím výboru hrálo důležitou úlohu řada členů, především tím, že aktivoval své kontakty v různých členských státech, tedy v radě, tak aby připravili půdu pro tu dohodu. Chtěl bych jim zde poděkovat a říci, že je to vždy trošičku znepokojivé, když eh, před sebou máme ministry, ono jich tam tedy nebylo moc, dále velvyslance a zástupce stálých zastoupení, eh, což jsou často lidé delegovaní příslušnými ministry financí. A tyto muži a tyto ženy, kteří jsou tedy vysokými úředníky, nemají žádný vyjednávací prostor a to vede k takové nešťastné atmosféře. Komisař Oettinger a jeho tým, těm, ti si také zaslouží poděkování, byť eh, si někdy říkám, že komisař Oettinger se nevyjadřoval úplně správně na adresu eh, k některým členským státům, které se eh, zdráhaly podat určité příspěvky. Děkujeme také eh, ministru Kivinovi a týmu předsednictví a sekretariátu rady, kteří tedy odvedli jak technickou, tak politickou práci, která si zaslouží naše uznání a přispěli tedy k té pozitivní atmosféře, byť na začátku ta stanoviska byla diametrálně odlišná. A je také třeba ocenit práci obecného zpravodaje Siegfrieda Murisana, který od začátku až do konce pracoval výtečně a musím říct, že to na mne velice zapůsobilo. Jeho přesvědčení a jeho talent a velice upřímně mu děkuji. Chtěl bych také poděkovat zpravodajům za další eh, sekce Richardu Ashwellsovi, Nebylo to snadné, když eh, tam eh, přicházel z eh, třetí verzí nějakých omezení, která se týkala budov. Poděkovat chci také panu Gejerovi, ten měl na starosti rozpočty agentur a také díky němu se podařilo najít ty shodné body a panu zpravodaji také předáme slovo, aby pohovořil o dojmech, které z toho dohodovacího postupu má. Takže Siegfriedovi dávám slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení kolegové. Rád vás některé opět vidím eh, vlastně tak brzy po té, co jsme se v sobotu rozloučili, co jsme se dohodli v dohodovacím postupu na rozpočtu pro příští rok. V první řadě byl to velice dlouhý proces a proto bych chtěl poděkovat za prvé předsedovi Artui za to, že hrál tak eh, důležitou aktivní roli během celého dohodovacího řízení. Hrál velice důležitou roli v tom, abychom dosáhli tohoto, řekl bych, velice dobrého rozpočtu, této velice dobré dohody s radou. Rád bych rovněž poděkoval sekretariátu našeho výboru. I oni neúnavně pracovali v posledních týdnech, byli nám vždy po ruce. Když jsme cokoliv potřebovali, tak nám s naprostou odhodlaností, s naprostým profesionalismem a kreativitou vždy vše poskytli a za to vám děkuji. Rovněž bych rád poděkoval a poblahopřál eh, k práci, k výsledku dvěma zpravodajům, Richardu Ashworthovi, který měl na starosti ostatní oddíly, a Jensi Gajerovi, který pracoval na agenturách. Jeho schopnosti a znalosti agentur a jeho role eh, jež, jakož tedy zpravodaje, všeobecného zpravodaje pro rok 2017, to bylo velice důležité, byl to velice důležitý pilíř celých vyjednávání. Samozřejmě bych rád také poděkoval komisaři Oettingerovi, který tady tedy dnes mezi námi není, ale také děkuji jeho týmu, kolegům z DG Budge, kteří nás podporovali v hledání řešení a hráli velice důležitou roli při dosahování této dohody. Teď rád bych vás stručně informoval o tom, o čem tato dohoda vlastně je a proč si myslím, že to je dobrý rozpočet. Jak jsem řekl na konci dohodovacího řízení někdy v půl čtvrté ráno, když jsem doporučil kolegům z parlamentu, z parlamentní delegace, aby přijali a schválili tento rozpočet, tak v první řadě, tedy kapitola po kapitole, eh, oddíl 1a, tam jsme získali 105 milionů nových peněz na naše priority v těchto oblastech. 70 milionů euro nových peněz na Horizont 2020, 20 milionů na Erasmus a 15 milionů na Kosme. To byla jedna z hlavních priorit parlamentu, protože tady jde o malé a střední podniky, o studenty, o výzkum, inovace a o oblast, kde vůbec jsou eh, potřeba peníze. Jsou to peníze dobře utracené a pomáhá to Evropě nasměrovat se do budoucna. Eh, rád bych velice jasně řekl, že to jsou nové peníze, nejedná se o žádné přerozdělení, Nejedná se o nic v drobnopisu, žádná poznámka pod čarou nebo hvězdička, že by se to kon, kon, muselo kompenzovat někdy příště nebo co já vím. Takže je to jednoznačně jasné vítězství ve výši 105 milionů nových peněz. Oddíl 1b. Nezaměstnanost mladých. To byla důležitá politická priorita většiny poslanců tohoto parlamentu mnoha politických frakcí. Jak víte, komise předpokládala na základě dohody z loňského roku 233 milionů euro pro nezaměstnanost mladých. My jsme řekli, to nestačí. A podařilo se nám eh, vybojovat dvě důležité věci. Za prvé 116 milionů euro nových prostředků, eh, tedy relativně vzato je to navýšení o 50 a jsou to opět nové peníze, nejedná se o frontloading, eh, jak to chtěla rada, takže opět je to jasné vítězství pro parlament. Kromě toho se nám podařilo získat eh, společné prohlášení Rady, Komise a parlamentu, kde říkáme, že pokud bude potřeba ještě víc peněz pro nezaměstnanost mladých, ty peníze se dostanou. Rovněž je potřeba se dívat na míru adsorbce z letošního roku. Pokud všechno bude adsorbováno, tak možná příští rok budeme mít eh, k dispozici ještě nějaké peníze, které letos využity nebudou. Eh, z těch jednání jsem pochopil, že závazek komisaře je jasný, bude parlament informovat, co se týká potřeb v příštím roce v terénu. a bude nás informovat pravidelně také v průběhu příštího roku. To znamená, příští rok si můžeme vyhodnotit, zda potřebujeme více, nicméně je zde ochota více prostředků také poskytnout. Zatím to je tedy 116 milionů, žádný frontloading, žádné poznámky pod čarou, opět čerstvé peníze. E, druhý e, oddíl dvě. tam se nám podařilo zajistit 34 milionů euro pro mladé zemědělce, jak víte. Chtěli jsme toho dělat pro mladé zemědělce více. Komise toto již Eh, začlenila do svého pozměňovacího dopisu. My jsme eh, si to zajistili pak během dohodovacího řízení. To je opět 34 mhm. milionů čerstvých peněz pro mladé zemědělce. Kapitola 3. Jak víte, tam nebyla k dispozici žádná marže, takže všechno, eh, jakékoliv navýšení, které by zde nastalo, mělo přijít z nástroje pro flexibilitu a nám se podařilo což byla naše hlavní priorita u agentur Unie, které, zejména ty, které jsou eh, za, zodpovědné za záležitosti vnitra, eh, pro Europol se nám podařilo zajistit 3,7 milionů euro navíc a 10 pracovních míst. Pro EASO 5 milionů euro a 1,8 milionů euro a 5 pozic pro Eurojust. To je, myslím, dobrá rovnováha, reflektuje to politické priority frakcí. Eh, zde v parlamentu. Kapitola 4, tam se nám podařilo dosáhnout navýšení 85 milionů euro. V těch položkách, eh, které myslíme musí být posíleny. Nejprve Any South 34 milionů, 10 milionů na východ, 10 milionů pro Balkán, eh, 3 miliony pro strategickou komunikaci a řešení fake news, zejména eh, těch falešných zpráv, které jsou eh, z Ruska. Máme 2 miliony pro eh, kyperskou komunitu a 6 milionů pro palestinské uprchlíky. To je velice vyvážený přístup, takže to je zhruba stejný poměr, jako co jsme žádali v pozměňovacích návrzích parlamentu. Snažili jsme se eh, ambiciozně seškrtat eh, před, eh, přistoup, před přístupové fondy pro Turecko. My jsme to chtěli škrtat o zhruba 50 milionů, takže to se pak potvrdilo, máme škrty a rezervu, ale pak společně s radou jsme se rozhodli, že budeme ambicioznější, protože všichni vidíme, co se děje v Turecku. Turecko se posouvá směrem pryč od evropských standardů, co se týká demokracie právního státu, eh, svobody vyjadřování, svobody eh, projevu, eh, situace nevládních organizací, to nemůžeme nechat bez povšimnutí, takže ten škrt, který jsme odsouhlasili, je 105 milionů euro a rezerva je 70 milionů euro. Dobré je, že kromě toho škrtu tady máme rezervu, což byla filozofie parlamentu. Takto si zachováváme určitý pákový efekt pro ankarskou vládu. Když se něco zlepší, tak jim ty peníze dáme, když se nic nezlepší, tak jim nedáme nic. Pilotní, projektu, eh, pilotní projekty a přípravné akce, to se v dohodování neřešilo, protože ten parlamentní balíček byl schválen v podobně jako v minulých letech bez diskuse. Nicméně samozřejmě ten rozdíl letos oproti Loňsku je, že Tady máme plné využití eh, těch disponibilních prostředků pod, eh, podle příslušného finančního nařízení. Samozřejmě ty přípara, přípravné akce v oblasti obrany, to pocházelo od Rady a komise, eh, nebyla to priorita parlamentu. Výrazná část těch přípravných akcí jde právě na to, ale jak říkám, je to poprvé, kdy plně využíváme prostředky i zde. Sečteno a podtrženo bych chtěl říct tolik. Jak víte, v loni, když byl rozpočet odsouhlasen také v rámci přeskumu v polovině období, se nám podařilo dosáhnout škrtů v kapitole 1 a rada to chápala tak, že ty škrty budou muset být kompenzovány, pardon, ta navýšení, že budou muset být kompenzovány na letos, tedy redukcemi 200 milionů euro. Jinými slovy, ta pozice, se kterou jsem začínal při vyjednávání s radou, bylo, že oni to chápali tak, že musí dosáhnout škrtů a některé členské státy a dokonce i předsednická země nám neustále opakovali, že musíme škrtnout 200 milionů v kapitole 1a. Nám se podařilo tomuto odolat, těmto škrtům, a naopak se nám ve finále podařilo získat 105 milionů navíc eh, čerstvých peněz. Takže my jsme eh, všem škrtům odolali, podařilo se nám, eh, jak o tom mluvil zdlouhavě pan předseda, správně interpretovat ten přeskum v polovině období. Jinými slovy, ano, máme přeskum v polovině období, ale tam je napsáno černé na bílém, že to nesmí předjímat naši roli jakožto rozpočtového orgánu. Čelili jsme vážným rizikům v posledních týdnech, eh, tedy tomu, že nám budou svázány ruce až do konce eh, víceletého finančního rámce. Eh, protože to, ten přeskum v polovině období by byl v podstatě poslední slovo. To, že jsme teď dosáhli těch navýšení v oddílu 1a, 1b a jsou to čerstvé peníze, to jasně ukazuje, že naše role jakožto rozpočtového orgánu není omezená, nekončí eh, před koncem víceletého finančního rámce, což jsou dobré zprávy zejména pro mě, pro tento rok, ale jsou to zejména dobré zprávy pro zpravodaje, eh, ke stejnému tématu pro příští dva roky. Na závěr jsem přesvědčen, že ten rozpočet je dobrý, že reflektuje naše priority a myslím si, že máme čistý rozpočet bez jakýchkoliv skrytých překvapení, takže pro ty zbývající dva roky víceletého finančního rámce tam nemáme žádné poznámky pod čarou, nic v závorce, žádné připomínky, nic s hvězdičkou nebo něco takového, co by předjímalo rozpočet na příští roky, co by nám pak omezovalo eh, co do naší vyjednavací pozice. A proto se těším na dnešní diskusi Zejména eh, bych rád apeloval na všechny kolegy ze všech frakcí, aby hlasovali pro tento rozpočet, pro tyto závěry, eh, co jsme dohodli tedy na tom dohodovacím řízení, aby byli pro příští týden na plenárce, až se bude hlasovat. Děkuji vám. Merci, merci. Děkuji, Siegfriede. Nyní dám slovo panu Ešvécovi, Jenci Gajerovi, potom Nadě Kalvíňo, která zde zastupuje komisi, generální ředitelství pro rozpočet a potom koordinátorům a dále vám všem, kteří chcete zareagovat a vyjádřit se k této dohodě. Takže Richard Ashworth, prosím. Uh, thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já bych se uh, uh, přidal k komentářům pana předsedy a pana Moresana. Uh, Ten výstup postup, výsledek byl velice uspokojivý a proto já chci poděkovat Jensi Gajerovi i kolegovi Borasanovi, kteří oba odvedli vynikající práci. Kolegové si zřejmě uvědomují, že za daných podmínek v kapitole 5 byl jenom omezený manévrovací prostor, čili dosáhli jsme pouze části svých cílů a ne všech. Nicméně Eh, nárůst o 2,5 byl naprosto přiměřený a přijatelný a těch 800 eh, eh, tisíc eur pro strategickou komunikaci byl taky úspěch, jakožto nová rozpočtová položka. Ehm, musím říci, že ve výboru byla podpora a v den, kdy jsme vyhráli eh, tento spor, měli jsme důvod k oslavě. Eh, jinak pokud se týče dalších institucí, ten eh, výsledek byl také dobrý a uspokojivý se dvěma výjimkami. Jedním z nich, jednou z nich je Evropský soudní dvůr, který vlastně chtěl, aby eh, došlo ke zvýšení rozpočtu nad to, co bylo nad, eh, nabídnuto, ale já myslím, že ještě budu mít eh, možnost o tom s Evropským soudem diskutovat. Také bohužel došlo ke snížení rozpočtu v oblasti peněz pro budovy. Bohužel tedy bylo nutné, aby došlo k vyvážení eh, stanovisek mnoha stran, politických stran, eh, komise, rady a tak dále a to za přísných časových podmínek. Takže pozice předsedy rozpočtového výboru nebyla jednoduchá a prakticky každý byl pod tlakem. Já myslím, pane předsedo, že pokud se Eh, týče eh, rozpočtu, který je ve stovkách milionů eur, tak možná, že několik málo eh, milionů eur možná bude stát za další spor. A já myslím, že musím říct, že to jednání bylo vedeno velice dobře a chtěl bych za to poděkovat panu předsedovi. Merci. Děkuji, Richarde. Nyní Jens Kejer za agentury. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za vaše komplimenty, které eh, vám taky chci oplatit. Eh, jedna konstatuji, že jsme velice dobře spolupracovali napříč frakcemi v rámci parlamentu. A myslím, že povzbudivé je to, že eh, jsme se napříč frakcemi a bylo to opravdu eh, široké rozkročení, že se nám podařilo najít konzistentní pozici a nakonec ji také udržet, což není samozřejmost. Eh, práce v tomto výboru podle mě byla skutečně pospodivá a vysloveně příjemná. Siegfried eh, také zmínil důležité body, které se týkají agentur. Priorita parlamentu podle očekávání eh, spočívala v tom, že pokud tu musíme bojovat eh, se uprchlickou situací, eh, tak tedy ten důraz byl na agentury kategorie 3, čili na vnitřní politiku. Tady komise navrhla určité zlepšení, my jsme to dále rozpracovali a dále se během jednání podařilo zaměřit se na eh, agenturu GSA, to znamená Galileo, eh, což je tedy kategorie A1. Tato agentura je důležitým inovativním nástrojem Evropské unie. Eh, náš satelitní systém se konečně tedy vyvíjí pozitivním směrem. Agentury představují sice jenom malou část rozpočtu, ale za to vždy obtížné téma. Eh, když se eh, veřejnost domnívá, že o agenturách něco ví, pak je to vždy názor, že je jich eh, příliš mnoho, ale když jde o to získat sídlo některé agentury do své země, tak to eh, najednou je velký zájem na všech stranách. Eh, musím říct, eh, že se bohužel nepodařilo dát větu o tom, že agentury svůj, svůj závazek Eh, zmenšit počet svých zaměstnanců o 5 splnili, takže se toto nedostalo do závěru. To si rada nepřála. Já, si, eh, já se obávám, že eh, při nebo v rámci toho příštího finančního výhledu můžeme očekávat od rady další ránu a možná, že tedy to agentura nám přece jenom poněkud ublíží. Ne, jakožto zpravodaj, zpravodaj na 2017 eh, musím ještě říci, že jsme opravní rozpočet číslo 6 eh, projednávali jako balíček a je tady také časový tlak a Eh, jak, jakmile eh, tedy eh, dostaneme od rady další informace, tak se ukáže, jestli, jak rychle budeme s tím šestým doplňkem dále pracovat. Teď zase se chystá hlasování a v rámci balíčku musíme mobilizovat marži a mm, v podstatě na tom právě teď pracujeme. Eh, snad tedy ty podmínky, které musí být naplněny, dohodneme dnes odpoledne. Tím tedy moje zpravodajská role pro 2017 by mohla být vyřešena, pokud ještě nenastane něco eh, nečekaného. Čili já vám tedy děkuji Děkuji za vaši důvěru a předávám štafetu eh, Zikvidovi. Děkuji vám za důvěru a konstruktivní spolupráci. Děkuji Jenci za tato upřesnění a děkujeme za práci, kterou si odvedl. Děkuji i zpravodajům ještě jednou. My jsme vedli eh, diskusi o Youth Implement Initiative, ale jak řekl Siegfried, eh, k tomu závazku došlo, ten byl učiněn a pokud eh, by se ukázalo, že ty prostředky nejsou dostatečné, tak by se předložil opravný návrh rozpočtu. A pokud jde o soudní dvůr, tak tam eh, bude eh, oprava, protože soud samozřejmě rozhoduje významné věci, takže eh, tam tedy bude eh, opravný rozpočet a je samozřejmě jasné, že soudní dvůr potřebuje mít prostředky na své eh, zaměstnance a na své působení. A pokud by to mu tak nebylo, tak by to mohlo narušit i Eh, volný eh, trh, tak aby soud mohl dbát na dodržování zásad eh, svobodné soutěže. Paní Kalvino, ta se neustále účastnila těch jednání, takže bych vás také poprosil o určité zhodnocení ze strany Evropské komise. Ano, děkuji, pane předsedo. Vážení pane předsedo, vážení zpravodajové, vážení členové komise, je velice spokojená s dohodou, které bylo dosaženo u rozpočtu na rok 2018, které se nám podařilo dosáhnout v sobotu ráno. Ta jednání byla velice složitá, komplexní a jak říkal pan Ashworth, museli jsme vše postavit do řádné perspektivy. Ten rozpočet měl eh, objem 160 miliard takže možná, že nejsme všichni úplně spokojeni. Tu a tam bychom byli chtěli něco trošku jinak, než to nakonec dopadlo, ale myslím si, že celkově můžeme být spokojeni s velice dobrou dohodou. Dosáhnutí té dohody, jak bylo zdůrazněno, se ukázalo jako poměrně náročné a to navzdory tomu, že v tomto roce pozice opět obou rozpočtových orgánů vypadaly méně vzdálené, než tomu bylo v uplynulých letech. A navzdory tomu, že všechny instituce sdílejí politické priority tvorby pracovních míst a bezpečnosti, Musím říci, že dohodovací postup eh, byl stejně komplikovaný, jako tomu bylo vždy. A za komisi jsme museli vést řadu tvrdých jednání s oběma institucemi. Chtěla bych zde zdůraznit, že jsme stejně tvrdě postupovali vůči oběma institucím, ale tentokrát jsme museli být také zvláště kreativní. Podařilo se nám smířit jednotlivé pozice a úspěchů a ústupků bylo dosaženo na obou stranách a Evropskému parlamentu a jeho vyjednávacímu týmu jsem zvláště vděčná za to, že projevil odhodlanost eh, dosáhnout eh, dohody, podobně jako jsme si to přáli i my. Já nebudu opakovat to, co zde již zaznělo, myslím si ale také, že parlament by měl být spokojen i se s těmi samotnými změnami, především eh, okruh 1a, tam došlo k velkým navýšením u těch klíčových eh, programů, které jsou pro parlament zvláště důležité a této dohody bylo nalezeno, bylo dosaženo eh, s tím, že ten střednědobý přeskum byl řádně dovede, dove, dodržen. Jak říkal pan Artují, i ta dnešní jednání ukazují, že tomu tak může být. Ke značnému navýšení došlo i v heringu 1b eh, iniciativa na podporu zaměstnávání mladých, což ukazuje, že obě instituce přikládají velkou důležitost problematice nezaměstnanosti mladých lidí. Potom eh, bylo, eh, byly navýšeny prostředky agenturám které v první linii řeší otázku uprchlické krize. Navýšení proběhla i pro oblast východního partnerství a stejně tak se podařilo i upravit eh, prostředky pro Turecko. Pokud jde o pilotní projekty a přípravné akce, to bylo také zohledněno v případě všech rozpočtových okruhů. A Já bych chtěla poděkovat vyjednavacímu týmu, především samozřejmě panu předsedovi Artuji a všem třem zpravodajům, panu Gajerovi tedy nejen za to, co se týká agentur, ale také na jeho práci na rozpočtu za rok 2017 a doufám, že až se bude příští týden hlasovat na plenární zasedání, že v parlamentu bude panovat schoda a těšíme se na jednání o příštím rozpočtu na podzim roku 2018. Děkuji paní Kalbiňu a také děkujeme za vaši pomoc a podporu ve všech eh, momentech eh, hledání schody. Nyní dám slovo koordinátorům. Jose Manuel Fernández. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit portugalsky. Eu queria eh, eh, Já bych chtěl také poděkovat všem, kdo byli členy vyjednávacího týmu. Počínaje panem eh, předsedou rozpočtového výboru, který velice moudře a velice zkušeně přispěl k vedení vyjednavacího týmu a i díky němu jsme dospěli k výsledku, na který můžeme být, myslím, všichni pišní. Ještě zde tyto díky na adresu pana předsedy výboru nezazněly, takže jsem to chtěl napravit. Chtěl bych poděkovat také Siegfriedu Murešanovi, generálnímu zpravodaji, který odvedl skvělou práci, do které zapojil všechny politické skupiny. A poděkovat chci také Richardu Ashworthovi, který měl tu velice obtížnou úlohu vyjednávat za ostatní instituce. Děkuji panu Gajerovi za jeho podíl na té eh, dohodě, zvláště pokud jde o agentury. Podařilo se mu, abychom eh, si uspěli se svými požadavky a děkuji také všem ostatním, kteří se podíleli na dosaženém výsledku. My někdy hovoříme pouze o tom, co se nám podařilo dosáhnout nad rámec návrhu komise, ale nesmíme eh, eh, zapomenout ani na radu, která požadovala určité škrty a nám se podařilo těmto škrtům zamezit. Máme zde i řadu prostředků na ty položky, které evropským občanům leží nejvíce na srdci, Máme, chceme samozřejmě růst, proto je zapotřebí výzkumu a inovací, potřebujeme podporovat malé a střední podniky a chceme také více vnitřní i vnější solidarity a bezpečnost pro občany. A to vše jsme získali. Nelze samozřejmě zapomínat ani na problematiku nezaměstnanosti mladých, což je problém horizontální. Něčeho se nám podařilo dosáhnout e, i pro záruku pro mladé, Youth Guarantee. A to, co se nejprve zdálo jako nemožný cíl, tedy získat i další dodatečné prostředky pro Horizont 2020, to se nakonec podařilo. A Zjistili jsme, že střednědobý přeskum rozpočtu v žádném případě nemá vliv na to a nemění nic na tom, že každý rok je třeba znovu jednat o rozpočtu na další rok. Myslím si, že celkový výsledek je velice pozitivní Někdy se omezujeme pouze na to, že se nám podařilo zlepšit návrh komise, ale chci ještě zopakovat, že se nám podařilo zvrátit návrh eh, na škrty eh, ve výši 1,2 miliardy ze strany Rady. To je také úspěch. A rád bych také ocenil práci pana komisaře, který k úspěchu jednání rovněž přispěl svou politickou zkušeností a svou schopností vyjednávat. A to samozřejmě je dobré znamení i pro další budoucí vyjednávání a další výzvy, které nás čekají. Jsme si jisti, že odpovědně k těmto jednáním eh, přistoupí nejen parlament, ale také pan Oettinger za komisi. Děkuji, Jose Manueli. A nyní dám slovo, jak jsem říkal tedy, koordinátorům nebo štínovým zpravodajům. Daniele Viotti. Děkuji, pane předsedo. Já se chci také připojit k poděkování, která zde zazněla Poděkovat bych chtěl především zpravodajům, panu Muresanovi, panu Ashworthovi a kolegovi Gajerovi a samozřejmě vám, pane předsedo, za práci, kterou jste odvedli za těch dlouhatánských 16 hodin vyjednávání. Také tam byl prostor pro vzájemnou podporu eh, v rámci naší parlamentní delegace. Já nebudu hovořit dlouho, chtěl bych vyjádřit uspokojení a poděkovat eh, za to, co se podařilo získat u bodu 1a. Myslím si, že je nesporné, že u tohoto bodu jsme získali vítězství jak politické, tak obsahové protože 105 milionů ve formě navýšení to není zanedbatelná částka. Je to naopak částka velice významná. Poděkovat bych chtěl eh, také v určitém širším kontextu určitě bylo velice obtížné eh, utkat se s radou, kterou já považuji za takový slabý článek Evropské unie. Rada se ukázala jako slabý článek, vy jste to sám připomenul a my jsme opět eh, diskutovali eh, s radou, kde byl přítomen pouze jeden ministr a za ostatní země tam byli představitelé, kteří neměli vůbec žádnou svobodu, žádnou flexibilitu ve svých vyjednávacích mandátech. A děkuji samozřejmě také komisi, která také měla velice úzký prostor k vyjednávání. A to také způsobilo, že řada žádostí ze strany Evropského parlamentu, které jsme podporovali v těch dlouhých měsících, kdy zpravodaj Murisan vytvářel eh, tu představu Evropského parlamentu o rozpočtu, tak proč mnoho z těch požadavků nakonec vyslyšeno nebylo? My jsme ani neobdrželi odpovědi na naše otázky a trošku nepříjemně jsem byl překvapen i tím způsobem diskuse s radou. Já si myslím, že my se musíme soustředit na výpočet těch marží. Z toho musíme vycházet. Nikoli z těch eh, požadavků. A respektive já si domnívám, že by tomu tak být nemělo, ale je to rada, která nám vlastně ukládá to vyjednávání ve formě e, velikosti těch marží. My bychom se měli soustředit na ty skutečné potřeby, od toho vyjít. Já samozřejmě souhlasím s tím, co říkal pan e, hlavní zpravodaj o tom, že je potřeba podpořit e, Turecko protože tam dochází k problémům eh, v oblasti dodržování lidských práv a tak dále, ale potom vlastně se obáváme ten rozpočet navýšit, protože se bojíme, že Turecko po nás bude chtít další peníze na řešení eh, krize s uprchlíky. a Evropský parlament, respektive Evropská unie, zde potom musí jaksi suplovat úlohu členských států, které přispívat nechtějí. Nicméně, eh, navzdory určitým eh, problémům a navzdory vašemu úsilí jsou zde určité věci, se kterými nemůžeme být úplně spokojeni. My jsme i u dalších headingů, například u trojky a čtyřky, obdrželi určitá navýšení, ale vlastně nikdy jsme nestoupili do skutečné diskuse o těchto návrzích. Nikdy jsme neměli možnost vysvětlit, proč požadujeme podporu určitých konkrétních okruhů. Nepodařilo se nám naše požadavky odůvodnit a vysvětlit radě, z čeho máme obavy. A již se blížím ke konci, abych eh, nezabíral v diskusi příliš mnoho času. Ještě k té otázce metody chtěl bych zmínit dvě věci, pane předsedo. Tři, tři věci, velice stručně. Velice mi vadil postoj rady, zvláště ve třech eh, oblastech. Jednak eh, v té diskusi o 1b záruce pro mladé já se zde snažím nalézt nějaké nepříliš eh, silné slovo. Oni chtěli trošičku zmanipulovat tu diskusi tím, že poskytli nesprávné údaje o absorpční kapacitě některých zemí. Za druhé, pokud jde o tu metodu, se mi nelíbilo, že u okruhu 4 nebyla dodržena stávající dohoda, že u těch eh, humanitárních eh, položek by mělo dojít eh, k minimálně 50% navýšení. a těch 50 tedy nebylo dodrženo. A poslední věc, také pouze stručně, my jsme zde měli jakousi gentlemanskou dohodu o tom, že nebudeme zasahovat eh, do rozpočtu od dalších eh, institucí. Celkově tedy ale to můžu vyhodnotit tak, že se nám podařilo více méně dosáhnout eh, politických eh, a věcních požadavků, které jsme v tomto roce na parlament měli. A ještě jednou tedy oceňuji naše vyjednavače, protože jsem viděl, že i fyzicky to bylo velmi náročné. Děkuji Určitě ale můžeme být eh, rádi, že ten střednědobý přeskum byl eh, schválen, aniž je dotčeno vyjednávání o rozpočtech na jednotlivé roky. To je velice povzbudivé a velice slibné pro zpravodaje, který bude připravovat rozpočet na rok 2019, tedy pro vás. Nyní pan Kolmel. Ještě pan Vioty stručně. Ano, já bych chtěl říci, že já jsem právě se snažil hovořit eh, rychle a zapomněl jsem tuto věc zmínit, že tady i pro mne je velice uspokojivá. Pan Kolmel. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl srdečně poděkovat třem zpravodajům, panu Murešanovi, panu Ashworthovi a panu Gajerovi. A chtěl bych eh, poděkovat i vám, pane předsedo, a nejen poděkovat, chtěl bych vám také poblahopřát, protože si myslím, že tento výsledek je to maximum, co z toho šlo vytlouct. Je potřeba si uvědomit realitu. A eh, teď, když dovolíte, bych eh, trošku zhodnotil z mého hlediska. Já tam nevidím tak eh, tolik ten protimluv mezi radou a parlamentem. Já si myslím, že to je spíše logické. My jako parlament máme spoustu nápadů, co bychom mohli s penězi všechno dělat, a členské státy nám ty peníze musí dát. Takže to nemůže být jinak, že eh, než eh, tak, že tady rada přemýšlí jinak než parlament. To je zkrátka realita, na kterou nesmíme zapomínat. A u mnoha těch detailů se kterými tedy souhlasím. Já si myslím, že jsme tam částečně dosáhli dobrých výsledků. E, s tou celkovou liní jsem ale nespokojený, protože se nám opět nepodařilo e, tomuto rozpočtu dát nový směr. Už to tady zaznělo. Ty velké politické e, směry tam nejsou dobře rozpoznatelné, když odhlédneme od výjimek. Můžeme si říkat, že je skvělé, že se budeme angažovat ve věci nezaměstnanosti mladých. To je všechno správné a hezké, každý nám to potvrdí, když budeme mít dobré projekty, měli bychom za ně utrácet, ale i toto je jaksi pouze řešení symptomů a ne příčin. My se musíme ptát, proč a kde je e, nezaměstnanost mladých vysoká. Musíme odhalit příčiny a musíme říci, co uděláme s nimi. Pokud bychom s nimi bojovali, tak pak by to bylo daleko cenější než e, takovéto tendenční rozpočty, ve kterých přerozdělujeme peníze a kde ale ty hlavní příčiny neřešíme. Kde ty hlavní linie necháváme tak, jak už jsou celá desetiletí. To je pro mě čisté přerozdělování, které už podle mě není přiměřené době. Měli bychom jít novou cestou. To je náš úkol. A zde musím říct, že mám pocit, že jsme nebyli úspěšní. Z toho hlediska máme ještě spoustu práce. Dnes budeme hovořit o něčem podobném. Jde o to, že se řekne, chtělo by to společné veřejné zakázky v oblasti obrany. A opět já si myslím, že na to jdeme ze špatného směru. Můžeme o tom mluvit, ale dokud nebudeme vědět, jak ta společná obrana má vůbec vypadat, tak je velice nebezpečné proto předpokládat velké částky, které zatím nejsou vůbec financovány ze strany členských států. Naopak, podobně jako v oblasti azylu, musíme mít, musíme mít nejprve jasnou politickou linii, čeho že to chce EU vlastně dosáhnout. A až budeme vědět to, pak si můžeme začít rozvažovat, jakými prostředky se tam dostaneme, jak to budeme financovat. To by bylo mé přání. A to se bohužel v tomto návrhu rozpočtu prosadit nepodařilo. Děkuji. Merci, Děkuji. Pan Taran. Pane Taran, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Pouze tři poznámky, abych eh, neopakoval všechna ta blahopřání, která jsou jistě zasloužená. Všiml jsem si poprvé v životě, že i estonská média hovořila o tom kompromisu jako o skvělém výdobytku. Vlastně úplně poprvé se informovalo o rozpočtu EU, takže to je opravdu velký úspěch. Za druhé, chtěl bych poblahopřát sobě, že jsem se těch jednání neúčastnil, protože obvykle, když jsem u toho já, tak se kompromisy tak nějak nedějí. A za třetí dělám si trošičku starosti ohledně toho nadcházejícího hlasování v Bruselu, protože e, je tady jeden soudní případ, který možná e, vznikne. Máme tak nějak povinnost o tomto hlasovat ve Štrasburku. Takže chtěl bych jenom říci, pokud si to rozhodneme, můžeme hlasovat i ve Štrasburku a můžeme se tak vyhnout vyšším nákladům u soudního dvora. Děkuji. Pane Tarante, pan Kristoforu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Není pochyb o tom, že dnes slavíme velký úspěch jako rozpočtový výbor. A je to hlavně díky hlavnímu protagonistovi, panu Siegfriedu Moresanovi. Díky Biru, našeho výboru a díky všem kolegům, kteří se tohoto úspěchu zúčastnili. V této době je velký úspěch dosáhnout navýšení programu Horizont 2020 Kosme, zvýšení peněz pro e, mladé zemědělce, nezaměstnané mladé na výzkum, rozvoj a vývoj a, a růst. Je to nový rozměr evropského rozpočtu, který ukazuje, že tento výbor je citlivý vůči potřebám společnosti, vůči růstu, vůči ekonomice. Nelze než uznat, že se jedná o velký úspěch eh, v oblasti toho seškrtání peněz pro Turecko, těch 105 milionů. Nicméně mé přesvědčení je, že ty země, které neustále porušují hodnoty a principy EU, země, které urážejí instituce EU, takže tyto země od nás nemohou dostávat peníze. Turci by zkrátka neměli dostat ani euro. A nejen Turci, každá země, která se takto chová. A samozřejmě země, která navíc okupuje část členského státu EU a neuznává Kypr členský stát EU. Země, která porušuje mezinárodní i evropské právo, nesmí být financována. Zeptali, by, zeptali -li bychom se eh, evropských občanů, zda máme financovat Turecko z evropských peněz, bylo by nám občany řečeno jasné ne. Občané by na to nikdy nepřistoupili. Nicméně já si také myslím, že je velice důležité a děkuji výboru a Zigfriedovi jakožto zpravodajovi, že se opět e, ukázalo v EU, v parlamentu, že citlivně vnímáme lidi, kteří byli ignorováni, zejména lidi na Kypru. Nicméně Turecko nám eh, brání v činnosti, například neumožňuje nám přístup do archivu, takže nemůžeme třeba najít informace o těch zmizelých lidech. Ale přesto si myslím, že jsme dosáhli v tomto rozpočtu velkých úspěchů. Vysíláme totiž zároveň signál, že parlament a komise hrají velice důležitou roli pro budoucnost EU. která čelila tolika překážkám a já vám děkuji za to, že jste reagovali na naše požadavky. Děkuji, madam Toma. Oui, merci, merci. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám a celému vyjednávacímu týmu. Samozřejmě především zpravodajům a já velice oceňuji vaši úctyhodnou práci a také vaši vytrvalost. Protože ty měsíce, ve kterých jste pracovali na těchto rozpočtech na rok 2018, byly velice dlouhé. Nicméně s vaším svolením chci říci, že pan Fernandez velice dobře hovořil o úrovni našich požadavků. A o to právě jde. Jak stanovíme naše požadavky na rozpočet Evropské unie? A já bych eh, řekla, že tato úroveň požadavků se netýká pouze výdajů parlamentu, ale mnohem častěji je to výsledek požadavků rady, pokud jde o ty nové politiky, které stále přibývají. Pokud jde o úroveň požadavků, je třeba říci, že ta se v tomto rozpočtovém výboru u různých členů značně liší. Ale to by nemělo vést k tomu, že bychom nějak podkopávali přátelskou atmosféru nebo efektivitu naší práce, ale prostě nemáme všichni požadavky na stejné úrovni. Pokud jde o mne, vedle toho politického a symbolického a možná i početního vítězství u Heringu 1, si myslím, že tam jsou pouze takové drobnůstky u těch ostatních okruhů. A to politické vítězství, to je něco, co chci zdůraznit. Vy jste, pane předsedo, to správně také připomenul. My můžeme být rádi, že ta omezení, která se týkala předchozích jednání, byla nyní zrušena. Nicméně, pokud my bychom neudělali v těch předchozích jednáních chyby, které jsme udělali, tak eh, jsme určitě mohli jít eh, nad rámec toho, co podle mne je vlastně pouze to, že jsme jaksi eh, dohnali spoždění z těch předchozích jednání. V každém případě ale to jednání samozřejmě eh, přineslo určité úspěchy, ale zůstává ve mně určitá hořkost, eh, protože při těch dohodovacích jednáních eh, se rada chová velice neupřímně a to já osobně nemohu tolerovat. Daniel Vioty o tom před chviličkou hovořil, mluvil o tom jednání, které vlastně začalo vyjednáváním o maržích a to není přijatelné protože všichni jsme věděli, že nejde o jednání o maržích, ale o té věcné podstatě. E, především se to týkalo toho nástroje na pomoc Turecku, o kterém vlastně rada nechtěla vůbec e, jednat a to není přijatelné. Eh, dáma z komise, na jejíž jméno si bohužel nepamatuji, říkala, že se těší na listopad, až se zase bude jednat o rozpočtu na další rok, rok 2019. Já se na to nějak netěším. Já jsem nebyla spravodajkou, pracovala jsem na tom mnohem méně než spravodajové, ale mám pocit, že jsme dostávali informace na poslední chvíli, třeba tři dny před tím jednáním samotným. A potom vlastně se všichni zavřou v radě na jednu noc, dokud eh, se něco neschválí. A také samozřejmě tam hrálo úlohu, že jsme měli tři sendviče na celou tu noc. Eh, takže potom vlastně všichni měli hlad a pohánělo je to k tomu, aby tu dohodu uzavřeli. Já jsem se cítila opravdu jako rukojmí. A pan eh, Geyer, ten si vzal jako rukojního ten opravný rozpočet číslo 6. Ano, ale skutečně eh, to, že někdo jaksi drží jako rukojmí rozpočet, neznamená, že bude držet jako rukojmí lidi. Já si myslím, že tak toto prostě nejde. Tento parlament se nechává pokořit. Já to prostě takto vidím, tak to říkám. Já jsem se cítila pokořena v tomto jednání. Daniel Vioty již eh, také zmínil, že rada nám pošle jednoho ministra a všechno ostatní jsou úředníci, zatímco ostatní ministři si jedou do Jeteborku hovořit o sociálním pilíři, který nemá vůbec žádnou politickou, tím méně rozpočtovou hodnotu, tedy nemá žádnou právní ani rozpočtovou hodnotu. Ale tam jsou prostě všichni ministři, tam jsou uh, různé eh, přehlídky, ale když se jedná o skutečně závažných věcech, o rozpočtu, tak tam ministři nejsou. S tímto tedy já vůbec spokojena nejsem. Já necítím respekt ke svému mandátu a myslím si, že tím dochází i k nerespektování evropských občanů a ta jednání ve mně zanechávají jakousi hořkou pachuť. Děkuji. Děkuji Izabel, že jste zde to uspokojení eh, z těch jednání eh, trošičku niancovala a pan Rubik poslední. Jo, eh, Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem s tím jednáním spokojen, poněvadž probíhaly v podstatě jako vždycky. A bylo také dobře, že tam nebyli všichni ministři, páč by to bylo ještě obtížnější. Pro ministry je to příliš malý rozpočet na to, aby kvůli němu osobně přijeli a to tedy opravňuje naše požadavky na příští eh, léta, eh, abychom dodržovali samotnou smlouvu a žádali 1,25, eh, 125 1,25 eh, z celkového HDP. Eh, a mm, členské země eh, mají volné dispozici 30 nebo 40 svých prostředků a my tedy, pokud se bavíme o nějakém druhém desetinném místě v procentech, tak to je skutečně úplně jiný rozměr. My tedy ve víceletém eh, výhledu musíme vycházet a žádat 1,24 a je třeba říct, že Horizon 20, 2020 byl poněkud eh, tolerantní a velkorysý, za což chci poděkovat panu komisaři Ettingerovi. Myslím, že eh, ty hlavní priority byly zvoleny dobře a myslím, že také občané s tím mohou souhlasit. V médiích se to prakticky vůbec neobjevilo, což je dobré znamení. Znamená to, že je to kus poctivé práce bez skandálu. A my jsme tedy ve e, čtyři hodiny de facto ještě chvíli čekali na snídaní, ale nakonec e, ta nebyla včas servírována. No, já bych tedy chtěl poděkovat také za to, že revizi budov, tedy rozpočtu pro budovy eh, jsme nezažili, bylo pouze vyňato 5 milionů a také je dobře, že gentlemanská dohoda s radou a s komisí byla respektována. Eh, domnívám se, že je to pozitivní vývoj, tedy na jedné straně naše tolerance vůči radě a komisi, ale na druhé straně taky vzájemný respekt a samozřejmě i ta reciprocita je, je vhodná a vede k opravdu dělným výsledkům. Já doufám, že eh, jsme nemuseli, nebo ne, ne, nemuseli jsme vlastně eh, v úterý jedna do pozdních nočních hodin a potom to nakonec hodí se stolu. Takže Eh, nejde o úspory a eh, proto také bylo jednáno u nás parlamentu. A já bych byl rád, eh, a to říkám panu předsedovi, aby trialog a dohodovací řízení se napříště pokud možno odehrávali v Evropském parlamentu. Tím pádem bychom měli tedy pravomoci hostitelů a protokolářů a stanovovali bychom postup. Eh, protože ono to není dobře, když eh, sedíme, sedáme jednou v komisi, jednou v radě, jednou v parlamentu, to by prakticky eh, znamenalo, pokud to bude u nás, že budeme skutečně na stejné úrovni jako další instituce. Další instituce. Já bych vám chtěl poděkovat, pane předsedo, že jste to všechno Eh, takto dosáhnul. Ano, víme, že eh, mohly být výsledky lepší, ale myslím, že to, čeho jsme dosáhli, je uspokojivé. Eh, Děkuji. Já tedy nyní požádám zpravodaje o závěrečné slovo. Pane předsedo, v podstatě eh, já k tomu nemám co dodat. Rozpočet je dobrý, výsledky jsou dobré, Je 100 milionů pro, pro, pro, prostě částky pro jednotlivé kapitoly, eh, včetně tedy eh, agentur a také vzdušné bezpečnosti. Ano, nebyl, nebylo dostatek sendvičů, ale to se snad podaří příště napravit. Děkuji. Ani já nemám co dodat, děkuji. Ah, Dobře, takže já vám, vážení kolegové, poděkuji. A myslím si, že nyní se tedy k tomu vyjádříme až ve Štrasburku. Myslím si, že to pro nikoho asi není problém. Je to eh, tedy tak, že v deset dní po vyjádření eh, dohody o rozpočtu je třeba ho to schválit na eh, plenárce a ta zpráva byla tedy předložena dohodovacímu výboru a ten společný text na rozpočet bude tedy Text rozpočtu bude tedy schválen, budeme o tom debatovat 29. Eh, listopadu zde v Bruselu, hlasovat pak 30. listopadu a náš výbor se ještě bude vyjadřovat ke čtyřem dalším textům, které jsou součástí toho dohodovacího balíčku. Rovněž to půjde příští týden na plenárku. Jde například o nástroj flexibility, mobila, mobilita fondu Solidarity a také opravný rozpočet eh, položky okruhu 6 na, eh, za rok 2017. Doufáme tedy, že i díky eh, rozpočtu se podaří Evropu rozchodit. A nyní si vyslechneme pana Gardia Bazala, který pohovoří o své zprávě týkající se Evropské investiční banky. Děkuji mnohokrát, pane eh, předsedo. Já bych ho chtěla pohovořit velice stručně, pokud jde o tuto mou zprávu. protože jsme hodně času věnovali již té předchozí debatě a sekretariát se také nedomnívá, že bychom k té zprávě měli vést dlouhou debatu, protože jsem to již vlastně představila, když jsme o tom jednali poprvé. Já bych možná zhodnotila několik těch pozměňovacích návrhů, bylo jich 21, i když je pravda, že většina z nich a e, se jaksi e, sobě velice podobají a před je to podobné vlastně tomu mému původnímu návrhu, pouze ho doplňují. Myslím si, že proto bude poměrně snadné nalézt dohodu. A ty velké, ty, eh, vět, většina těch návrhů tedy bude patrně schválena. Já jsem eh, diskutovala i se stínovými zpravodaji Hovořili jsme především o cílech toho, té zprávy. Hovořili jsme o tom, že je e, potřeba zabývat se především tou e, částí práce Evropské investiční banky, která se týká kontroly a transparentnosti. Ale my bychom e, neměli pouze uznávat to pozitivní, co banka dělá, ale měli bychom ji také tlačit k neustálému zlepšení. Měli bychom ji brát jako jakýsi referenční orgán, pokud jde o otázku kontroly, zodpovědnosti, accountability a transparentnosti. A z toho tedy vyplývá i ta má ambiciozní pozice toto vše v té zprávě zachytit. Myslím si, že bude třeba předložit dva kompromisní návrhy, protože většina z těch pozměňovacích návrhů směřuje ke vlastně stejným směrem. Týká se to odstavců 8 a 11. Tam je velké množství podobných pozměňovacích návrzích, takže tam se pokusím pracovat na kompromisním návrhu, zvláště u té jedenáctky, protože tam se nám nepodařilo dosáhnout eh, schody se zpravodají, takže tam ten odstavec bude třeba přepracovat. Potom ještě jeden konkrétnější komentář. Bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů různých politických skupin, eh, které chtěly jaksi prstem poukázat na určité finanční projekty Evropské investiční banky, které byly, dejme tomu, trošku pochybné, abych to řekla politicky velice korektně. A já nespochybňuji, že tomu tak bylo, ale myslím si, že bychom neměli zde upozorňovat na jednotlivé případy, jmenovat eh, konkrétní projekty a tak dále. Že toto by mělo být shodnocení obecných eh, projektů a také by jak se tam měl být určitý výhled do budoucnosti činnosti EIB. A pokud eh, si tam eh, každý do svého návrhu dá nějaký projekt, který podle něho nefungoval, tak to povede k roztříštěnosti té zprávy. Ta zpráva skutečně by měla hledět do budoucnosti, měla by se eh, na toto zaměřit a pokud jde o kontrolu, tak to je těch jednotlivých projektů, to je věc našich kolegů z výboru pro rozpočtovou kontrolu. Myslím si, že jde eh, také o další eh, eh, problém takzvaného pricingu, kde dosud nemám velkou podporu, bych se budu snažit ji hledat a doufám, že se mi podaří předložit, eh, přesvědčit i ostatní politické skupiny, aby příslušné odstavce eh, podpořili. Protože jak eh, proplácení té záruky, tak ten pricing, to si myslím, že jsou věci, které lze ještě změnit, aby se vyšlo více vstříci některým sektorům a typům podnikům a také konkrétním zemím, protože ty bankovní podmínky se liší země od země, jsou různé ve Španělsku, v Portugalsku, v Itálii, v Rumunsku a my bychom chtěli, aby Evropská investiční banka lépe využívala své nástroje, aby přitáhla více investic do určitých sektorů a určitých zemí. A pokud jde o ten pricing, aby ceny užívala jako určitý nástroj uznání přidané hodnoty, kterou má každý jednotlivý projekt, aby určitým způsobem ocenila ty projekty. Protože existují projekty, které jsou jaksi zajímavé i z toho bankovního pohledu, je zajímavé je financovat i tedy z toho sociálního pohledu a ty by měly být určitým způsobem oceněny a jsou to třeba projekty, které kvalitněji plní stanovená kritéria a podobně. A měla by jim být tedy přiznána určitá excelence a tyto projekty by prostřednictvím pricingu měly být podpořeny. Toto jsou tedy dvě témata, kde ještě panuje poměrná různost názorů. Tam ještě bude třeba jednat a já co nejdříve předložím nový návrh. A potom ještě pár návrhů, které se týkají externího mandátu EIB. My zahajujeme druhé kolo jednání a zítra budeme v trialogu pracovat na další verzi těch příslušných odstavců, tak abychom dosáhli doufejme, dohody, i pokud jde o vnější mandát EIB. Děkuji mnohokrát eh, Eider za tuto vaši zprávu o EIB. Nyní bych rád dal slovo stínovým zpravodajům, kteří zde dnes jsou přítomni, pan Ali. Thank you, Mr. Chair. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, vážení eh, kolegové, Především eh, bych chtěl zdůraznit znovu to, jak kvalitně je tato zpráva a eh, že se zabývá širokým spektrem aktivit EIB a respektuje eh, naše návrhy. Především banka má zastupitelnou roli v oblasti růstu a zaměstnanosti, ale pokud se týče současný politický výzev, vnitro i extra evropských bychom měli hovořit o sociálně-ekonomických výzvách. Dále eh, blížíme se eh, k polovině období a to znamená, že je eh, vhodné hovořit o operačních plánech na leta 2017 a 2018 z ledna. Tady je určitá orientace a také hlavní činnosti skupiny pro příští léta. Banka v současné době pracuje na novém operačním plánu na léta 2018 až 2020. Pokud se týče části stížnosti, byli bychom rádi, kdyby EIB přijala prozatímní přístup k politice eh, nekooperativních jurisdikcích a bankovního sektoru. Tento přístup je z června roku 2017. Pokud se týče odpovědnosti, měli bychom zdůraznit, že e, probíhá revize politiky v oblasti oznamovatelů. Je třeba, aby e, byla zlepšena dostupnost e, dokumentů. Pokud se týče finančních aktivit skupiny EIB, měli bychom si uvědomit, že se to bude týkat pouze finančních instrumentů mandátu, eh, v rámci mandátu eh, daných EIB Evropskou unii. A také se to týká vlastních zdrojů EIB. Děkuji, pane Ale Nyní eh, pan Fernandez. Děkuji, pane předsedo. Já zde hovořím za pana Siklida Morisana, který bohužel zde nyní nemůže být, protože má jiné povinnosti, takže hovořím jeho jménem. Chtěl bych nejprve poděkovat paní zpravodajce za zprávu a skvěle odvedenou práci. Samozřejmě, že ta excelence závisí také na úrovni ambicí, jak by říkala paní Toma. A kdybych byl paní Toma, tak bych řekl skvělá zpráva, ale. A pak by se mohly zmínit některé výhrady. Ale uzavírám závorku a opět pokračuji jménem pana Morisana který souhlasí s většinou bodů v této zprávě. Jsou tam témata, která bych chtěl více zdůraznit a z tohoto důvodu předložil některé posměňovací návrhy, například 52. Tam chce, aby komise i nadále přispívala k tomu, aby všechny členské státy měly nezbytnou expertízu, tak aby mohly přistupovat k nástrojům EIB. EIB musí posílit svou úlohu a poskytovat technickou asistenci tak aby se snížily geografické nerovnosti. To je obsah pozměňovacího návrhu číslo 14. Dále pozměňovací návrh 121. Tam zdůrazňuje potřebu spolupráce s National Promotional Banks tuto spolupráci je třeba posílit, aby vznikly synergie mezi strukturálními fondy a dalšími finančními nástroji. Pozměňovací návrh 27. Potřeba koherentnosti mezi nástroji EIB, tak, aby bylo dosaženo stanovených cílů. Dále podporuje také ten, eh, to vysoké hodnocení AAA, ale samozřejmě EIB bude i v budoucnosti muset financovat i rizikové projekty, protože to je také jedním z jejich cílů. Dále je třeba navýšit stropy RLM e a poskyt poskytovat eh, prostředky i těm zemím, eh, které ještě musí provést nezbytné reformy. Nesmí se zapomínat ani na malé a střední podniky, které jsou velice důležité pro naše hospodářství. Děkuji. Já také děkuji, pane Fernandesi, pan Čany. Děkuji, pane předsedo. Velice stručně. Paní zpravodajka již zmínila ty kompromisní body, kterých bude poměrně málo, protože ty předložené pozměňovací návrhy jdou víceméně všechny stejným směrem. Já mám eh, dvě velice důležité věci, které bych chtěl zmínit. Jednak eh, něco, o čem jsme již diskutovali v souvislosti s rozpočtem, a to je otázka Turecka. Turecko dostává nejen předvstupní pomoc, ale dostává také od EIB nejvíce úvěrů. Je to země mimo Evropskou unii a dostává nejvíce úvěrů. A je v tom celkovém žebříčku na sedmém či osmém místě, to znamená předstihla řadu členských států Evropské unie. To jsem se dozvěděl díky tomu rozhodnutí, které se týká, týká rozpočtu a zde je otázka, zda bychom pomocí nějakých technických opatření nemohli určité věci změnit. Myslím si, že bude nezbytné vyvinout tlak na EIB a inspirovat se i tím, co bylo provedeno v obecném rozpočtu, aby se ještě přeskoumaly úvěry, které jsou Turecku poskytovány tak aby ta kritéria nebyla pouze ekonomická, ale aby to také byla kritéria týkající se respektování demokracie a lidských práv. Možná by šlo nějak eh, přeorientovat ty úvěry na země, které jsou členskými státy Evropské unie. A druhý bod se týká přístupu k údajům. Evropská investiční banka je jedním z nejsilnějších eh, finančních eh, domů. Je to největší úvěrová instituce na světě, tedy veřejná, a významným způsobem může ovlivnit hospodářský růst některých zemí. Z tohoto důvodu je důležité, aby zákonodárci, tedy my komise a účetní dvůr měli přístup k co největšímu možnému objemu dat o těch financovaných projektech. Nevždy tomu tak v minulosti totiž bylo. Máme zde zprávu u účetního dvora, která se týká EFSI a tam si stěžují, že EIB neposkytuje dostatek údajů. Myslím si, že nyní nastal okamžik, abychom EIB vzhledem k její důležité úloze e, požádali, aby e, zlepšila komunikaci, zvláště pokud jde o citlivá, citlivé údaje o některých těch e, projektech a aby se o tyto údaje dělila i s dalšími institucemi Evropské unie, tak abychom i my v našich zprávách mohli se tomu věnovat a aby ty cíle, kterých chceme dosáhnout pomocí úvěru EIB, byly skutečně dosaženy a mohly být objektivně zhodnoceny. Děkuji. Děkuji. Pana Male, paní Maletič. Thank you very much. Děkuji vám. Také já bych chtěla poblahopřát zpravodaji vynikající zprávě a také eh, poblahopřát stínovým zpravodajům eh, k jejich příspěvkům. Jako zpravodajka za výbor Regi chci zdůraznit, že jsem byla poněkud překvapena, protože eh, nebylo možné získat konkrétní informace o činnosti EIB v souvislosti s politikou soudržnosti, ačkoliv článek 300 devět eh, smluv eh, říká, že EIB má eh, posilovat společný trh a také pomáhat rozvoji zaostalejších oblastí. V souvislosti s politikou soudržnosti by měla Evropská investiční banka pracovat směrem ke snižování rozdílů mezi regiony a v podstatě by bylo dobré, kdyby jejich eh, zpráva o činnosti obsahovala příslušnou kapitolu. A když se zaměříme na činnosti, které jsou jejich prioritní, tak samozřejmě tady příprava projektu, posilování kapacity na úrovni členských zemí, eh, určitá role u mezinárodního spolufinancování takže eh, takováto kapitola by neměla být nic těžkého. A další věc, která mě poněkud překvapila, je, že detailní analýzou toho, které země eh, přijímají finanční podporu, eh, se ukázalo, že v pěti členských zemích eh, je, eh, tedy pět členských zemí jsou eh, příjemci 50% veškerých půjček, čili jsou to ty největší a mm, nejbohatší země a to určitě není v souladu se smlouvou nebo CPR. Když se podíváme také na tematickou, tematické zaměření, Eh, pokud se týče dopravy, energetiky, eh, průmyslu a neočekávaných událostí, tak většina, eh, nadpoloviční většina půjček jde právě do těchto oblastí, ale taky nám chybí inovace, rozvoj, okruhová ekonomika a tak dále. Čili tady by skutečně bylo možné zajistit lepší růst na úrovni všech členských zemí, zejména v oblasti vědy a vazeb mezi vědou a reálnou ekonomikou a její podporou novými nápady. Čili tady by bylo třeba zdůraznit, že i toto by mělo být obsahem zprávy. Děkuji vám. Děkuji ti, kteří chtěli hovořit, si již slovo vzali a nyní Evropská investiční banka a její generální tajemnice paní Santony. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, díky za příležitost eh, přispět k tomuto dialogu ohledně výroční zprávy za rok 2016 Evropské investiční banky. Velice ráda slyším tu chválu, která tady zaznívá eh, co do naší činnosti. Dovolte mi zdůraznit jednu věc. Hovoříme tady o finanční eh, paži Evropské unie, ale je to ve skutečnosti investiční paže. My podporujeme investice prostřednictvím financování. Objemy investic, jaké EIB podporuje, my jsme to právě analyzovali v rámci makroekonomického modelu Evropské komise, Eh, společného výzkumného centra. A tyto velice výrazné výsledky budou představeny parlamentu příští týden. Je to velice důležitá činnost EIB, eh, založená na datech, jaká máme a na hospodářském, hospodářských výzkumech, které děláme. To je tedy investiční odnož Evropské unie. A s tím se dostávám ke transparentnosti. EIB posiluje svou snahu zvýšit transparentnost e, zvýšit objem informací, které poskytujeme k projektům a v tom budeme pokračovat. Nejen v rámci projektu EFSI, ale i v našich vlastních projektech. Jak víte, už teď, než je projekt schválen, tak ty informace o daném projektu jsou k dispozici na webových stránkách. Rovněž vydáváme e, zprávy a zápisy se zasedání eh, správní rady. Jsme velice otevření. EIB může zveřejnit jakýkoliv dokument, o jaký eh, další strany požádají. Chápeme, že ty informace nemohou být, ne, nemusí být úplně disponibilní. Například hm, máme-li ten cíl Eh, soudržnosti 27%. Jak víte, máme různé cíle v oblasti veřejné politiky, inovace, životní prostředí, infrastruktura, malé a střední podniky. A pak máme horizontální politické cíle, tedy klimatická činnost a soudržnost. A museli jsme najít tu rovnováhu mezi těmito cíly, které nám stanoví naše řídící orgány. Pokud dovolíte, vyjádřila bych se teď k té politice whistleblowingu. Tu připravujeme. Bude e, velice brzy přeskoumána. A poté tady ta spolupráce s národními institucemi. To je pro nás velice důležité. My jsme navýšili e, ty modely pro spolupráci zejména díky podpoře v rámci záruky EFSI. Máme mnoho nových kolaboračních modelů a zrovna včera proběhla konference společně s Evropskou komisí, kde jsme vedli dialog a um, proskoumávali jsme, co se zatím stalo a jak se z toho můžeme poučit do budoucna. V této práci teď budeme pokračovat. Je rovněž velice důležité, aby to regulační rámec umožňoval. A proto ta kombinace EFSI a ESIF je velice důležitým aspektem, který nám umožní lepší a koherentnější spolupráci mezi jednotlivými institucemi. Teď, když dovolíte, vyjádřím se k remuneracím, zárukám a nastavení cen. Jak víte, EIB je banka a Eh, samozřejmě dodáváme produkty založené na trzích, jejich cena je stanovena podle rizika a podle daného trhu. Takže je to do určité míry obtížné. Ano, obtížné je to správné slovo. Musíme zkrátka najít nějaký způsob, nenutně v oblasti cen, jak eh, ty projekty přivést k excelenci. Těch faktorů je spousta. Eh, tvorba kapacit, které dáváme eh, finančním zprostředkovatelům nebo firmám. Zkrátka těch faktorů excelence je mnoho, nejen eh, nutně cena. Cenou se můžeme snadno dostat k distorzím na trhu a to nechceme. Co se týká politiky NCJ a zdanění, naše politika v této oblasti se řídí zákony a pokyny EU. Velice se těšíme na výsledky hodnocení e, v této věci, které budou zveřejněny v prosinci a poté přizpůsobíme i svou politiku v oblasti NCJ na základě zjištění v prosinci. Myslím si, že to je vše. V tuto chvíli děkuji vám ještě jednou za slovo. Ráda bych ještě jednou zopakovala, pane předsedo, že eh, si dialogu s Evropským parlamentem velice vážíme. Díky za tuto příležitost, bereme si z toho poučení a jsme velice rádi, že máme možnost eh, provádět i jaksi tu následnou činnost. Dělali jsme to loni, uděláme to i letos. Tohoto dialogu si vážíme a chceme v něm pokračovat. Děkuji. Děkuji, že jste přijala a děkuji vám také za vaše sdělení. A myslím si, že jistě vezmete za EIB v úvahu i žádosti, které dnes dopoledne vyjádřili naši kolegové. Ejdar, chcete ukončit eh, tuto debatu? Děkuji, pane předsedo, velice rychle. Většina komentářů jež zazněla. Návrhy byly vysvětleny jak ze strany liberálů, tak EPP. Tyto návrhy budou vzaty v úvahu, protože jsou v souladu s tou již vykonanou prací. Gianni zde hovořil o tom, že bychom se měli zaměřit na Turecko. Vidím, že je ještě tady. Ano, ta Otázka Turecka, to samozřejmě velice úzce souvisí s tím externím mandátem EIB. Komise EIB i rada s námi souhlasí s tím v tom, že bychom měli snížit expozici EIB v Turecku a že ty uvolněné prostředky by mohly být přerozděleny do jiných oblastí, které parlament určil jako prioritní. Samozřejmě, že úředně jsme ještě s radou k jednáním nezasedli, ale v zásadě se tedy na tom shodujeme. Pokud jde o reg- výbor Regi a Ekon, zde skutečně jsem ještě neměla čas to nějak zakomponovat eh, do svého návrhu, protože vy jste to schvalovali teprve včera, nicméně také zohledňuji ty vaše komentáře, které se týkají regionální politiky a je pravda, že zareagovali již i z EIB, ale možná, že někdy je dobré dát na papír i ty obavy, které za Evropský parlament máme. Souvisí to s politikou transparentnosti a přístupu k údajům. Já bych chtěla říci, že EIB i v této oblasti velice usiluje o zlepšení, ale my bychom měli trvat na tom, aby na této cestě EIB vytrvala protože pro parlament je velice obtížné někdy nalézt určité informace, ale pokud se s bankou skontaktujeme přímo, tak nám ty informace dají. Někdy ale hledáme, kde na internetu by to mohlo být. Jsou prostě určité informace, které se hledají obtížně. A poslední komentář k těm cenám, pricingu. Já chápu, že EIB je banka a že funguje na základě trhu, ale samozřejmě také část jejich aktivit je garantována z veřejného rozpočtu a proto je na rozdíl od ostatních bank možno na ně klást určité požadavky, takže tedy ta cena není tím jediným faktorem, který hraje úlohu u těch projektů, ale EIB poskytuje i technickou pomoc a samozřejmě eh, nechceme, aby docházelo k narušování či zkreslování trhu, ale myslíme si, že ty, ta cena by mohla hrát i určitou úlohu při jaksi eh, eh, zvětšení atraktivity určitých projektů ale ty projekty by měly být eh, hodnoceny nejen z pohledu ceny, ale také z pohledu své přidané hodnoty. Děkuji. Pan předseda bez mikrofonu. Hlasovat se bude v komisi pro rozpočet 4. Eh, prosince, to je v pondělí, a bude to zde v Bruselu. A nyní se dostáváme bodu, který se týká trialogu o zjednodušení finančního nařízení. Zjednodušení, doufám, že to není klamavá reklama. A dávám slovo naší paní zpravodajce. Um, no, Děkuji vám, pane předsedo. Eh, Obávám se, že to berete moc optimisticky. Proběhlo deset trialogů. A dobrá zpráva je, že nám chybí už jen 20 stránek a budeme mít hotové první čtení těch nařízení. Takže už se nám to blíží. Což je dobrá zpráva, protože všechny strany jsou odhodlány toto dokončit ještě před koncem estonského předsednictví v prosinci. Zaprvé proto, že by to bylo prakticky nemožné, aby to převzali Bulhaři ve svém předsednictví, všechnu tu práci, která byla odvedena zatím. To by zkrátka bylo naprosto nepřijatelné to od nich očekávat, ale za druhé také proto, že musíme poukázat na to, že jak výbory Agri, tak výbor Regi dokončili práci na balíčcích Omnibus. Ostatně eh, zrovna dnes dopoledne jsme o tom balíčku v Agri hlasovali. A je naléhavé mít tyto, tato, tato nařízení k dispozici od 1. ledna. To řečeno, zbývá nám ještě spousta práce. Eh, tím prvním čtením jsme vyčlenili nějakých 70 až 80 článků, u kterých se tři instituce dohodly, že se k ním ještě vrátí, že se ještě vyjednají. A abychom toto dokázali, naplánovali jsme si ještě pět nebo šest dalších trialogů. V rámci trialogů od doby, kdy jsme tento výbor naposledy informovali, jsme diskutovali audit procedur absolutoria a nařízení o reportingu. Zejména co se týká toho, co řekl právě pan předseda parlament, chce za prvé ty procedury zjednodušit a za druhé je chce urychlit. Minimálně chceme zajistit, že budeme mít jaksi kratší harmonogram pro absolutorium. Chceme konkrétně zajistit, aby uzávěrka byla hotová do N plus 1 nejpozději. Zatím jsme se k tomu neschodli však. Také jsme řešili celou řadu otázek týkajících se procesu auditu, například eh, to adversariální řízení, přičemž eh, Zatím toto se nám také nepodařilo rozlousknout. A nakonec bych rád, pane předsedo, upozornil stínové zpravodaje, že příští zasedání bude v pondělí večer. Je důležité, aby tam všichni přišli. Je důležité vést tuto debatu. Než půjdeme do trialogu, nechceme o tom debatovat během trialogu. Tedy pondělí večer, prosím pěkně. Děkuji vám. Merci. Děkuji. Děkuji panu zpravodaji a velice oceňuji vaši titánskou práci, zahrnovalo to řadu schůzí a je to skutečně něco, čemu je třeba se věnovat s určitou vášní. Nicméně to finanční nařízení je třeba eh, podstatně revidovat, protože se to stává něčím nesnesitelným. Ono to vlastně přispívá. Eh, to jsou složitosti, jsou tam ty kontroly ex ante, ex post, eh, k vytváření určité nedůvěry, která nemůže takto dále pokračovat. Takže toto je nařízení, které diskvalifikuje Evropu v očích Evropanů a nemůže takto dále fungovat. A nyní pan Vladimír Manka, který se účastní dialogu, tomu dávám slovo, prosím. Děkuji, pan předseda. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl jen poblahopřát zpravodajům. Není to jednoduché vést tolik trialogu. Já jsem se účastnil všech až na jeden ale fakt je, že pokud máme v méně než dvou měsících více než deset trialogů, je to těžké všechno uspořádat, je tam spousta témat, velice nabitá jednání, ale je skutečně dobře, že jsme připraveni intenzivně pokračovat v jednáních, protože bylo by vhodné, abychom to dotlačili do konce úspěšně, aby to od prvního první mohlo platit. Pokud bychom to nestihli, všechno to padne a to je zbytečné. Jinými slovy, bych nás chtěl všechny povzbudit. Setrvejme, dotáhněme to do konce, protože to od nás očekávají příjemci fondů, tedy že to začne platit od 1.1.2018. 2018. Děkuji. Merci. Děkuji. Dnes odpoledne omlouváme paní Grasle, která zde nemůže být. Byť tedy Eh, její znalosti a její účast na těch jednáních jsou obdivuhodné. Očekáváme tedy to zjednodušení i díky jejímu přispění, ale bylo nám řečeno, že nemůžeme to nařízení revidovat eh, v rámci víceletého finančního rámce. A je tedy potřeba, aby víceletý finanční rámec, jak se se shodoval se skutečným zjednodušením toho finančního nařízení a aby to vše probíhalo v atmosféře důvěry, nikoli nedůvěry. Richard by mm, tady možná mohl říct pár slov na závěr. A já doufám, že se nám podaří to do konce roku dokončit eh, vzhledem eh, k tomu, že hlasování o nařízení Omnibus eh, bude od toho odděleno a tedy tedy Omnibus Agri a tam je velice důležité, aby to začalo platit i to z 1. ledna příštího roku, zvláště pokud jde o otázky konkurence v zemědělství. A nyní přejdeme k důležité debatě, která se týká financování určitých operací, které Afri- Evropa provádí v Africe. Já bych eh, chtěl eh, mezi námi přivítat eh, pana Ridolfiho z DG Devko, pana Sergeje Ataru, z obchodní komory EU Afrika, kterého jsme si již vyslechli v březnu loňského roku v AFETu i ve výboru DEVE. Tento dnešní bod je součástí afrických týdnů v Evropském parlamentu před pátým summitem EU Afrika, který se bude konat v Abidžanu 29. a 30. listopadu půjde o konferenci na Rovněž také dnes odpoledne se bude konat konference na vysoké úrovni, kterou otevře pan předseda Tajány. A já bych chtěl přivítat také členy AFETu a DV, kteří byli pozváni na toto, tuto naši diskusi. Nevím, zda přijde i paní Makavan. Tato výměna názorů tedy bude probíhat ve dvou částech. Nejprve pohovoří pan Donc, aby zmínil ty nástroje, které Evropská unie v současnosti v Africe používá. A poté dáme slovo panu Ridolfimu, který pohovoří o nástrojích, které podporují plnění cílu udržitelného rozvoje v Africe. Takže dám slovo panu Konu Doncovi, který je ředitelem pro vztahy EU-Afrika v DG DEFCO v Evropské komisi a poprosím vás, abyste dodržel řečnickou dobu 12 minut a pohovořil tedy o těch finančních nástrojích. Děkuji mnohokrát. Já slibuji, že budu hovořit stručně. Paul, um, I, I... Tak eh, především bych chtěl poděkovat Evropskému parlamentu za to, že uspořádal tuto debatu. Nebo jde o debatu významnou a v pravý čas. Příští pátek odjíždíme do Abidžánu, jak jste řekli, abychom připravili následující summit mezi EU a Afrikou. Tento summit bude důležitý, poněvadž z debat je cítit, že Evropa si silněji uvědomuje význam Afriky a my začínáme měnit svůj pohled na kontinent. Samozřejmě nám tomu napomohla migrační krize, tedy k tomu, že více rozumíme tomu, že pokud se v Africe něco děje, není to pouze africká záležitost. A že vlivy pozitivní i eh, negativních eh, událostí eh, v Africe nás ovlivňují. Samozřejmě, když už jsem začal to migrační krizi, začínáme vnímat Afriku jako obrovský kontinent, kde je, který čelí řadě výzev, ale také příležitostí. Také je zde řada příležitosti demo, de, eh, demografická dividenda, obrovský, obrovský potenciál eh, v řadě odvětví, zejména v zemědělství, obrovský potenciál pro výrobu obnovitelných zdrojů energie. Je to výzva v podobě pomáhání tomu, aby naši afričtí partneři byli schopni tohoto potenciálu využít. Afrika je mladý kontinent, do roku 2050 se zdvojnásobí jeho obyvatelstvo a do té doby bude eh, tím nejmladším a nejdynamičtějším kontinentem. Vnímáme, že na evropské straně dochází k posunu priorit a tím se vlastně to vlastně reflektuje celosvětovou rozvojovou agendu. V roce 2015 jsme tedy se zabývali těm cíly milénia a nyní jsme v éře udržitelných cílů do roku 2020. Já bych se chtěla zaměřit, chtěla zaměřit na to klíčové téma našeho setkání a to budou finance. Možná bych začal takovou charakteristikou. Eh, my se angažujeme v Africe řadou instrumentů. Máme tři geografické instrumenty. To je ten jedenáctý rozvojový fond evropský. Dále máme DCI, což eh, eh, je financováno prostřednictvím obálky pro Jižní Afriku a pak máme nástroj sousedství. K tomu eh, přistupují programy tematické, máme panafrický program, máme Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva, nástroj přispívající ke stabilitě a míru, pak máme vnitřní program pro AKT, který se také týká Afriky, zejména eh, prostřednictvím Africké mírové facility, která nám umožňuje financování eh, a aktivity v oblastech, eh, které nemohou být pokryty evropským rozpočtem. To všechno dohromady je nějakých mezi lety 2014-2015 2020 eh, celkem 31 miliard eur evropský peněz v Africe. Pokud a to jsou prosím prostředky, které řídí přímo Evropská unie. Když tomu připočteme příspěvky členských zemí, eh, to číslo bude mnohem větší. V roce 2015 to bylo 24 téměř 25 eh, milionů. Eh, to jsou kombinované prostředky EU a členských zemí. Čili eh, to je opravdu obrovské množství a jsme tím pádem nejvýznamnějším partnerem Afriky. Dalšími partnery jsou například Číňané, kteří mají jasnou pozici k Africe, ale my jsme také nejdůležitějším Eh, eh, nejdůležitějším obchodním partnerem, dovoz do Afriky 33% a 40% eh, afrického vývozu jde do Evropy. A kromě toho jsme nejvýznamnějším zdrojem remitancí. V roce 2015 to bylo 21,4 miliard eur ODA, Eh, což je eh, tedy příspěvek eh, Unii a členských zemí a podobný je rozsah těch remitancí v roce 2015. Dva komentáře na závěr. Za prvé, jak jste viděli, my se angažujeme prostřednictvím mnoha instrumentů Eh, v Africe. A pokud se týče budoucnosti, a debatoval jsem o tom s komisařem Mimicou, eh, do budoucna eh, můžeme zvážit, zda by toto složité legislativní prostředí a tolik instrumentů, zda by tedy nebylo lepší nějaké zjednodušení s cílem posílit flexibilitu, dosáhnout zjednodušení a redukce umělých hranic mezi těmi instrumenty. Čili ta, celý ten styk s africkým kontinentem by mohl být eh, pružnější, což je prioritou našeho zahraničního servisu. Za druhé, eh, chceme rozšířit své modality. Eh, dá se říci, že od, odcházíme od tradiční způsobu rozvoje pomoci spíše k projektovému modelu. Eh, přičemž máme také relativně nové modely, neúplně relativně, to je rozpočtová podpora, což nám pomůže eh, posílit politickou návratnost těchto investic a politickou návratnost No a druhá věc, a o tom bude hovořit Roberto, eh, také můžeme nyní kombinovat prostředky z různých zdrojů. Máme tady dva základní zdroje a důležité je, že nejde jenom o peníze v rámci ODA, ale používáme tyto prostředky také k tomu, abychom mohli aktivovat zdroje ještě z další, eh, peníze ještě z dalších zdrojů. A vzhledem eh, k těm mnoha výzvám eh, se domníváme, že tato cesta je opravdu mm, nezbytná. Prostě eh, využívat mm, instrumentu ODA k přilákání dalších veřejných soukromých investic. Když dovolíte, to by bylo ode mě všechno. Merci, monsieur le Děkuji, pane řediteli. Měl jste právo na 12 minut a stihnul jste to za 8 minut 34 sekund a řekli jste při tom to důležité. Já vím, že vy musíte ve 3 čtvrtě na 12 odejít, takže proto si myslím, že než dáme slovo panu Ridolfimu, by bylo dobré, aby ti kolegové, kteří chtějí reagovat na to, co jste říkal, to mohli učinit nyní. Kdo chce hovořit? Pan Dobré, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já nejsem odborníkem na vaši problematiku, ale zaujala mne dvě čísla, která jste zmínil. A ty částky jsou poměrně srovnatelné. Vy jste říkal, že za určité období prostředky z Evropské unie představovaly něco jako 21,5 miliardy a říkal jste, že to víceméně odpovídá, pokud jsem to správně pochopil, tomu, co Afričané, kteří posílají do Afriky eh, remitence, zašlou do svých zemí ve stejném období. A pokud bychom eh, znásobili počet Afričanů, kteří přijdou pracovat k nám a namísto veškeré té byrokracie, tak co by to změnilo? Voilà, c'est la première question. Monsieur Colmel. To je první otázka, nyní pan Kolbel. Děkuji, pane předsedo. Já vám děkuji za tuto velice zajímavou přednášku, který, která velice obsažná, byť stručná. Rád bych to stručně reflektoval. My jsme těsně předtím hovořili o možnostech zjednodušení a teď jsme slyšeli, jak složité i tady je to skloubení těch nejrůznějších zdrojů peněz pro Afriku. Vy jste o tom také hovořil, tady s tím musíme něco dělat pro mě, ale zároveň také důležité, teď tedy bez ohledu na fakt, že lidem v nouzi musíme pomáhat, musíme mít přece jasno v tom, čeho chceme s tou pomocí dosáhnout. A musí být rovněž legitimní, že jakákoliv tato pomoc musí být skloubená s nároky na zlepšení situace, zejména když vidíme eh, třeba v posledních letech, kdy máme enormní migrační krizi, která velice specificky souvisí právě s Afrikou. A mně tady upřímně teď chybí nějaké ty možnosti nebo nějaké vyjádření k tomu, jak tyto cíle budeme řešit a jak případný úspěch změříme. No ještě bych se chtěl na něco zeptat. Já bych tedy také se chtěl vyjádřit. Myslím si, že Afrika je velice důležité téma pro Afrika je velice důležité téma pro Evropu. Demografové hovoří o tom, že v roce eh, do 30 příštích letech by populace Afriky mohla vzrůst až o miliardu nebo 800 eh, tisíc a otázkou je, eh, zda tito Afričané budou chtít eh, přijít do Evropy. A myslím si, že to je jedna z opravdu klíčových výzev pro Evropskou unii. Vy jste hovořil o řadě různých nástrojů, ale já bych se chtěla zeptat, za těch nástrojů není možná příliš mnoho a že přesto panuje nedostatek úvěrů, tak abychom svou misi skutečně dokázali splnit. Ta otázka je opravdu klíčová. 21,4 miliardy eh, veřejných eh, prostředků, to je asi 0,15 rozpočtů evropských eh, zemí a poměrně obdobný objem těch remitencí, kteří, které zasílají Afričané domů. Já vím, že třeba ve Francii jsou uh, určité části uh, veřejného dluhu, které odcházejí do Afriky. A my bychom se měli ptát, co dělají pro Afriku jednotlivé státy a co pro ně dělá Evropa. A chci se zeptat, zda nenastal čas, abychom eh, členské státy požádali o větší spolupráci a o kolektivní akci, spíše než aby neustále udržovali ty eh, vztahy, které s těmito zeměmi měli, když eh, byly tyto země koloniemi. Myslím si, že opravdu všichni se musíme zaměřit na to, že tato problematika je klíčová a že bychom ji asi měli řešit v jiném rámci, než pouze v rámci politiky sousedství, protože pokud chceme něco dělat s migrací, tak musíme řešit samotné příčiny migrace. A v nějakém plánu pro Afriku samozřejmě je důležité partnerství také s africkými zeměmi, tak aby se také pokusili zodpovědně omezit ty migrační toky a pokud jde o ekonomické migranty, aby nedocházelo k tomu, že některé africké země vystupují proti návratu těchto svých ekonomických migrantů domů. Každý by se měl ujmout své zodpovědnosti. Ještě se hlásí pan Manka. Děkuji, pan předseda. Ano, jsem. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat za opravdu kvalitní zprávu a navázat na vaše zpráv, eh, slova, eh, vážně pane předsedo, protože podle analýz OSN by se měl počet obyvatel Afriky zvýšit z 1,2 miliardy na téměř 4 miliardy, což je obrovský růst. Proto ten problém musíme řešit, protože kdybychom eh, zde měli v sousedství tolik lidí žijících v chudobě, Eh, utíkali by k nám ne miliony, ale stovky milionů. A musíme tedy bojovat ve dvou oblastech. Jednak chceme pomoci vzdělání, vzdělávat děvčata a chlapce, aby ta demografie byla nějak zvládnutá. A druhá oblast je vytvářet pracovní místa přímo v Africe. A je třeba eh, to nějak zanalizovat, abychom zjistili, kolik by to stálo. To nás zavazuje jedna také s dalšími velmocemi, jako jsou USA, které nás na jedné straně tlačí do zbrojení a na druhé straně nedávají dostatek prostředků na rozvojovou pomoc. Nestačí zbrojit, musíme jít také do této oblasti a získat další partnery, abychom skutečně Africe pomohli. Další problém je v tom, že eh, dva, možná třikrát tolik financí, než kolik jde do Afriky, eh, na, naopak odplývá z Afriky do daňových rájů a to je velký problém a ten je třeba uchopit a řešit. Děkuji. Merci. Děkuji panu Mankovi. Pane řediteli, pokud chcete zareagovat na dotazy, které byly položeny, prosím, máte slovo. Merci beaucoup pour, pour... Děkuji za vaše otázky které jsou samozřejmě velice relevantní. Já je asi nevezmu v pořadí, ve kterém byly položeny, protože tam jsou určité věci, které se překrývají. A já bych asi řekl tím, co jste říkal vy <coughs> sám, pane předsedo, tedy to, že jde o problém demografický, 1,2 miliardy nyní a v roce 2050 Afrika, pokud ty předpovědi budou správné, bude mít 2,4 miliardy obyvatel a to představuje obrovský tlak na africkou společnost, na africké hospodářství. A pokud se nám nepodaří spustit tam pozitivní dynamiku, tak to samozřejmě se bude přelévat eh, a vyvíjet eh, tlak zde v Evropě. Dojde zde k tomu efektu spillover. Je proto potřeba politické mobilizace. A je potřeba nyní. To samozřejmě vyžaduje skutečné politické partnerství. A je třeba já se omlouvám, říká pan eh, předseda, vy jste říkal, že podle předpovědí bude Afrika mít 2,4 eh, miliardy obyvatel v roce 2050, takže to je okolik více než dnes. Je to dvakrát víc. Je to dvakrát víc. Nyní je to 1,2 a v roce 2050 to bude 2,4. A Afrika v roce 2050 by se tedy stala nejzalidnějším regionem světa a také nejmladším regionem světa. Vlastně všechny kontinenty stárnou s výjimkou Afriky. Jak jsem tedy eh, říkal, je potřeba zde přijmout politický závazek a je eh, třeba ukončit eh, ten současný systém vztahů založený na pozici dárce a příjemce. A zde navazuji na to, co jste říkal. Ty prostředky, které dáváme, musí být vázány na politickou agendu. A já si myslím, že ten summit v Abidžanu toto promění v realitu. Jedna věc, na které my jsme trvali a na které členské státy Evropské unie trvají, já často používám tu metaforu že abychom chodili, potřebujeme dvě nohy. A je zde tedy to naše úsilí na straně jedné, ale na druhé straně zde musí být i srovnatelné úsilí na straně afrických partnerů. Roberto o tom pohovoří, pokud jde o tu hospodářskou oblast. A pokud chceme, aby do Afriky směřovalo více investicí, než je tomu nyní, tak my samozřejmě můžeme něco udělat, můžeme využít veřejnou rozvojovou pomoc, ale na druhé straně je zde i úsilí, které musí vynaložit afričtí partneři, aby zlepšili investiční prostředí. Jedno bez druhého fungovat nikdy nemůže. A jde tedy o definování určité agendy, my na tom pracujeme a ta agenda bude přijata právě v Abidžanu. Já, když eh, to nyní převedu na potřebu zaměstnanosti, tak vzhledem k tomu demografickému růstu by Afrika měla vytvořit plus minus 18 milionů pracovních míst ročně. A to je obrovské číslo, to se nedá zvládnout. Aby bylo vytvořeno co nejvíce pracovních míst, je potřeba pracovat jednak v oblasti investic, to znamená vytvořit ekonomiku s přidanou hodnotou, a za druhé lidi odborně připravovat. Ono nestačí pouze ta místa vytvářet. Je potřeba zajistit, aby ti lidé v nich také byli schopni pracovat. Proto je důležité zmobilizovat se zvláště v otázce vzdělávání a technické přípravy odborného vzdělávání, vocational education and training. A to je právě jedna z věcí, kterou se budeme snažit zdůrazňovat na summitu. Vede nás to také k poměrně ožehavé otázce, kterou jste ale přesto zmíním, a to je otázka family planning, sexuálního a reprodukčního zdraví a práv. Víme, že to je otázka palčivá, především pro některé členské státy, ale bude potřeba i zde napřít úsilí na to, aby se ten demografický růst omezil. A to prostřednictvím vzdělávání žen a dívek, také právě vytvářením pracovních míst pro ženy a rovněž prostřednictvím family planning, to znamená rodinného plánování. Tím vším se nám může podařit snížit tu demografickou křivku. Ale abychom toto vše mohli dělat, a to s vámi plně souhlasím, potřebujeme kolektivní úsilí Evropské unie a členských států. Všichni víme, jaká jsou s tím spojena omezení. Já doufám, že diskuse o příštím víceletém finančním rámci nepovedou k nějakému výsledku, který by omezil rozpočet na vnější akci. Ta debata o rozpočtových otázkách je nedílnou součástí celé té debaty. Jsou s ním spojeny výhody, ale i určitá rizika. Nicméně vedle společného řízení těch vnějších akcí je třeba vyvinout úsilí i v oblasti synergií a koordinací, koordinace těch prostředků, které mají Evropská unie a členské státy. To znamená to společné programování což je velice obtížné, protože do toho nezapadají ty programovací cykly, ale my musíme tyto byrokratické překážky překonat, protože zde jde o politický úkol. My se pokusíme co nejvíce využít samitu v Abidžanu a společných závazků, které tam učiníme. Budou tam zastoupeny všechny členské státy, téměř eh, všechny na úrovni stát, hlav eh, států a vlád, za někoho tam budou ministři zahraničí a budou podepisovat tedy vzájemné závazky. A myslím si, že potom se společně s členskými státy budeme moci podívat na to, jak budou tyto závazky prováděny v praxi. A to tedy nejen pokud jde o rozpočet Evropské unie, ale také pokud jde o bilaterální pomoc. A ještě na závěr jeden komentář k tomu, co říkal pan de Pre. Je to eminentně politická otázka toho, co přináší skutečná diaspora. My jsme již eh, se hodně snažili snížit eh, náklady na remitence. Dříve, abyste mohli zaslat remitenci do Afriky, stálo to obrovské množství peněz. Podařilo se nám dosáhnout snížení. Nicméně je otázkou, co se s těmi penězi děje. Neměli bychom vytvořit nějaké nástroje, které by toto zachytily, aby to nebylo vnímáno jako jakési peníze, které tedy dostanu z Evropy, abych je mohl nějak utratit, ale zda by ty prostředky neměly být namíři, namířeny na nějaké udržitelnější a rentabilnější cíle. Samozřejmě, ono je to složité, protože ty peníze patří těm jednotlivým lidem, ale je třeba se nad tím zamyslet. V roce 2015 skutečně ty eh, částky, které šly z Evropy ve formě pomoci a které šly eh, do Afriky ve formě remitencí, byly srovnatelné, bylo to těch 21,5 miliardy. A otázka je, zda by se to dalo nějak nahradit. Já myslím, že nikoli, protože Evropa Eh, jak si asi by nebyla schopna toto zdvojit a také způsob použití těch zasílaných peněz není stejný. Takže opravdu ta rozvojová pomoc eh, z Evropské unie má zcela jiné zaměření než ty prostředky z remitencí a myslím si, že ty těch 21 miliard z evropského rozpočtu určitě se využije lépe než stejná částka z remitencí. Děkuji. Vy jste tak uh, skvěle odpověděl, že jste vyvolal další otázky. Je to tedy opravdu interaktivní dialog. Pan Depré nejprve. Děkuji. Z mé strany to byla taková provokace, ale přesto bych chtěl říci, že Vzhledem eh, k tomu demografickému růstu současnému, byť se domnívám, že se to zmírní v důsledku vzdělávání a hospodářského rozvoje, že je iluzorní se domnívat, že migrační toky skončí. Ono to může být šokující, ale já si prostě myslím, že navzdory těm prostředkům, které mobilizujeme, se nám dokáže, podaří omezit migrační toky především z migra, ze subsárské Afriky, protože jsou zde tedy kromě těch hospodářských tlaků i tlaky klimatické. Ale já bych ještě chtěl říci jednu věc. Když eh, tedy lidé přijdou sem do Evropy a posílají peníze zpět, tak eh, to jsou vlastně lidé, kteří se postarají sami o sebe. Tam nepotřebujete žádné byrokratické struktury a v té Africe to lidem umožní zdravotní péči, vzdělání a tak dále. Takže určitě to nelze podceňovat. A já souhlasím s vámi v tom, že pokud bychom mohli vypracovat nějaké mechanismy, které by umožnily nějaké kolektivnější využívání těch remitencí, že by to k rozvoji přispělo. A ještě bych se chtěl vrátit k velkému počtu těch nástrojů, jak na úrovni členských států, tak na úrovni evropského rozpočtu, ať je to v rozpočtu nebo mimo rozpočet, tak to je obrovská, to je nesnesitelná byrokracie. Něco zde prostě musí dojít k nějaké kulturní a politické změně v Evropské unii. Vy jste tedy ale, pane Dupré, spochybňujete organizační strukturu komise. asi by bylo potřeba podrobit eh, tu strukturu auditu. Pan Fernandez a potom pan Kolmel. Děkuji, pane předsedo. To je opravdu velice zajímavá a důležitá debata. Já bych chtěl zdůraznit důležitost vzdělávání a odborné přípravy. Nevím, jak bychom mohli dosáhnout navýšení investic, aniž bychom toto zajistili. A pokud to nedokážeme, tak eh, do, bude docházet k tomu, že budou v Africe potřebovat lidi, kteří budou přicházet z Evropy. A to by mohlo vést k problémům. Ten Evropský fond udržitelného rozvoje na ten bych se chtěla zeptat. Jsou tam již nějaké země, které o to projevily zájem? A za druhé, pokud ano, a pokud tam e, fungují ty určité platformy, tak e, kdy to potom, jak si ty prostředky začnou být konkrétně využívány? Ještě v rámci tohoto víceletého finančního rámce? Nebo potom? Pokud to bude až potom, tak e, to je v pořádku. A potom ještě ten Evropský fond rozvoje, tak eh, jak se využívají prostředky z něho. Pan předseda, to bude druhá, v té druhé části. Děkuji, pan Kolmel. Já vielen Dank, Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, také ještě položil jednu doplňující otázku. Měl jsem tu čest zhruba před půl rokem být na návštěvě ve Světové bance a oni mi řekli, jako odborníci na rozvojovou pomoc, zejména v Africe mimo jiné, že je naprosto rozhodující, že se nedíváme jenom na peníze a částky, ale je potřeba zajistit stabilizaci státu a investovat do nich peníze. Jinak ty peníze můžeme klidně vyhazovat z okna. Takže je zcela ne- nedůležité, o jakých částkách že to eh, vlastně hovoříme. A kromě toho, abychom ty státy nepřetížili, protože oni často nemají ty správní struktury, jaké bychom čekali, méně je často daleko více. Jinými slovy, nejde o to eh, tam s nějakou tou kropicí konví všechno zalít penězi a čekat, že z toho něco dobrého vyjde. Je důležité pečlivě budovat struktury, Není možné očekávat, že jen díky penězům se v Africe přes noc změní struktury. To je velice důležité. A e, kromě toho jsem nedávno slyšel také jednu demografickou e, přednášku jednoho světoznámého profesora v Německu, který jednoznačně říká, že e, v této oblasti musíme vyvinout minimálně 20 let činnosti a poté po 20 letech můžeme třeba skonstatovat nějakou změnu. Takže je iluzorní myslet si, že ať už uděláme, co uděláme, že za, za dva, za tři roky se změní demografie. To vůbec neplatí. Ta se změní nejdříve za 20 let. Děkuji. Merci. Děkuji. Ty demografické statistiky tedy ukazují, že se populace do roku 2050 zdvojí na 2,4 miliardy a já se chci zeptat eh, na rozdělení této, toho, to počtu lidí mezi Magrebem a subsaharskou Afrikou. Pokud jde o diasporu, tak eh, to jsou peníze, které jdou tedy z Evropy do Afriky protože ty Afričané zde pracují a ty peníze posílají domů, ale potom jsou to samozřejmě i ty veřejné prostředky a já se chci zeptat, jak eh, jaká částka z těch veřejných prostředků by se připojila k těm 21,5 miliardě? A také, pokud jde o zasílení těch remitencí, kolik těch peněz se vynaloží na zprostředkování toho zasílání těch peněz a lze nějak upravit eh, ty kanály, kterými ty peníze jdou, aby tam jaksi nedocházelo ke ztrátám na to zprostředkování. Prosím dalšího řečníka. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ano, budu velice stručný. Co uděláme proti tomu, že tolik peněz z Afriky odchází? Ty sumy, které mimo jiné eh, představují nelegální finanční toky, které proudí z afrického kontinentu ehm, ven. Je to totiž víc, než kolik posíláme do Afriky na rozvojová, rozvojové pomoci, a to několikrát. V roce 2016 se odhadovalo, že 50 miliard dolarů opustilo africký kontinent nelegálně. A žel bohu jsou to i nadnárodní koncerny, které mají sídlo v evropských státech, které na tom spolupracují. Například Čad zkrachoval, protože tam firma Lenko uzavřela eh, smlouvu, eh, ze které se stát Čad nemůže vyvázat, eh, přičemž ta firma tam má zisky a stát jí musí platit škody. Eh, takže to je také nevyvážená situace. Pane řediteli, můžete nyní odpovědět. Děkuji. Nevím, zda budu schopen zodpovědět všechny otázky, ale jsem rád, že jsem dostal slovo. Ale asi to nestihnete, říká vám předseda ve tři čtvrtě na dvanáct. Já bych eh, začal radou Světové banky, tam jejich názor plně sdílíme. Nejde tedy pouze o zasílání prostředků, ale také o kvalitu státu, do kterého peněz, peníze posíláme. A již to je součástí našeho přístupu. Robert to jistě, Roberto to jistě podrobněji rozvine, pokud jde o EFSD a příslušné investice. Já bych ale chtěl eh, zmínit jednu změnu v té implementaci, kterou my považujeme za skutečně důležitou, a to je podpora rozpočtu. Jaká je velká výhoda podpory rozpočtu? Je to to, že rozpočtová podpora je doprovázena politickým dialogem a opatřeními, která posilují státní strukturu našich partnerů. A pan Celer správně hovořil o tom, že ta rozpočtová podpora často obsahuje prvky public finance management. A důležité je, aby nová rozvojová agenda podpořila domestic resource mobilization, to znamená mobilizaci domácích zdrojů. A to samozřejmě vyžaduje ty systémy řízení veřejných financí, které jsou dostatečně robustní. A my chceme se skutečně zaměřit na ty nelegální finanční toky. My o tom víme, že to je problém a víme, že zde dochází k úniku těch peněz a tyto úniky je třeba zastavit. Je to tedy součástí naší agendy a stává se to prioritou, protože se to posunulo do centra naší mezinárodní rozvojové agendy, která je součástí té globální rozvojové agendy do roku 2030. Dále souhlasím s tím, že naše pomoc Africe je dlouhodobá migrační toky a demografické změny, to není něco, co lze vyřešit za tři až pět let. My již nyní musíme pracovat eh, s ohledem na budoucnost. A například eh, my zde máme ten Trust Fund, který by měl řešit migrační toky z Afriky a část peněz půjde i na výzkum, protože my potřebujeme zjistit, jaké nástroje použít, aby měly skutečný dopad. Potřebujeme zavést monitorovací systém, který nám umožní pochopit, zda to, co se snažíme dělat, vede také k těm předpokládaným výsledkům. A samozřejmě je potřeba zaměřit se na ty skutečně základní příčiny migrace a to je něco, čím se budeme zabývat po celá desetiletí. A již eh, u plánování budoucího finančního cyklu by tom k tomuto měli přihlédnout. Ale měli bychom se přitom právě opřít o výzkum a monitorování, které jsme zavedli. K otázce diaspory. Já zde nemám u sebe čísla, tedy přesná čísla zachycující eh, složení těch remitencí v jaké míře tedy je skutečně ty eh, remitence vznikají jako odměna za práci těch lidí zde v Evropě, anebo zda to jsou třeba nějaké veřejné dávky, které zde ti lidé obdrží a pak to pošlou do Afriky. To jsou čísla, která asi nebude úplně snadné získat. Nicméně chtěl bych říci, že část těch prostředků na rozvoj je vynaložena nikoli v Africe, ale zde v Evropě a je to zcela v pořádku. Jde to například na přijímání uprchlíků zde v Evropě. Pan předseda, jaká asi část těch peněz na to jde? Vy tedy říkáte, že část z těch 21 miliard eh, je vynaložena na příjem těch uprchlíků a jak velká část asi? My zde totiž hovoříme o těch číslech, která vypadají jako veliká čísla, ale potom ono to, když se na to podíváme zblízka, není tak úplně jednoduché. Já si myslím, že toto není ale nějaké zastírání využívání těch prostředků, protože to je e, pravidelně e, deklarováno, hlásí se to, je to odpočitatelné, ale nevím, zda je to třeba 5 miliard. Já ty podrobnosti bohužel na spaměť nevím, ale určitě vám je můžeme poskytnout později. Dále, pan Dupré zmínil způsob, jakým jsou ty remitence využívány. Já ještě, abych to dokončil, tak to jsou skutečně částky jednotlivců, které někdy jsou zaslány rodinám, ale někdy, a myslím si, že o tom více pohovoří Roberto, stále častěji jsme svědky toho, že tyto částky jsou používány na investice, které se netýkají pouze jedné jediné rodiny, ale třeba celé vesnice, společenství. Zvláště to takto probíhá v Somálsku, které nyní prožívá poměrně náročné období ale vidíme, že Somálsko se skutečně znovu rodí jako stát a velice významná somálská diaspora, eh, jak v Evropě, tak ve Spojených státech a v Kanadě se začíná mobilizovat a tam skutečně nejde o zasílání remitencí pouze rodinám, ale opravdu je zaměřena na rozvoj vesnic, měst, přístavů a ty peníze jsou tam tedy využívány velice efektivně. Předposlední bod, vzdělávání a odborná příprava. Souhlasím samozřejmě s panem Fernandezem, je to naprosto základní věc a myslím si, že eh, v tom budoucím programovacím eh, cyklu se význam vzdělání a odborné přípravy ještě posílí. Ono to tam již je, ale Je to něco, co by v tom programu financování po roce 2020 mělo figurovat ještě významněji. I prezident Macron za Francii toto zcela jasně zmínil, tedy podporu vzdělávání v Africe. A poslední věc, musím vás trošku zklamat, pokud jde o ta čísla týkající se demografického růstu a rozčlenění mezi severní Afrikou, tedy Magrebem a subsaharskou Afrikou. Tam ta čísla neznám na spaměť, ale mohu je vyhledat a zaslat vám je později. Děkuji. Děkuji. V rozpočtu na rok 2018, který byl předmětem dohodovacího řízení v noci zpátka na sobotu, je také jeden pilotní projekt, který předpokládá určitý, určitou formu Erasmu, která umožní lidem, kteří mají kompetence například v agronomii, v zemědělství, ve vzdělávání, jak si e, doprovázet ty úvěry, které budou určeny do Afriky pro cíle udržitelného rozvoje. Takže děkujeme mnohokrát panu generálnímu řediteli a chtěl bych pozna, pozvat, eh, tedy vyzvat eh, k tomu, aby se ujal slova pan Roberto Ridolfi, který má velice významné postavení, protože je ředitelem Planety a Prosperity. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Ano, to je skutečně takový velice zavazující titul. Já samozřejmě nejsem schopen dostat těm požadavkům. Chtěl bych poděkovat tomuto výboru a vám, pane předsedo, za pomoc, eh, kterou jste poskytli v trialozích při vyjednávání o Fondu o udržitelném rozvoji. A nyní to, co bylo schváleno, se musí proměnit v realitu a my máme tento External Investment Plan, který jsme vypracovali, to je něco trošičku širšího, než eh, to, čeho se týkalo rozhodnutí evropských institucí, protože eh, je to jaksi součástí usnadnění toho přístupu k financím. A tam vlastně to je tvořeno třemi pilíři. Já za chvíli přejdu do angličtiny, ale na úvod bych eh, chtěl zmínit eh, ještě několik eh, obecných věcí. Je třeba, abychom se řídili jaksi těmi policy, policy decisions, nikoli těmi jednotlivými nástroji. Těch nástrojů je hodně, je to složité, my v komisi se snažíme ty fondy navzájem propojovat, protože nejdůležitější je to politické rozhodnutí, to, co chceme dělat. A potom teprve nastupují ty jednotlivé fondy. Ale cílem by mělo být, aby ty věci v budoucnosti se zjednodušily. Druhá věc. Úloha soukromého sektoru v rozvoji. Asi si vzpomenete na jedno sdělení z roku 2014, které jsem napsal, protože já jsem e, příkladem e, takové hybridizace rozvojové politiky. Já se na to soustředím a v roce 2014 e, Rada i parlament dobře zareagovali na úlohu soukromého sektoru. A to byl politický základ pro to, abychom poté mohli na to napřít konkrétní nástroje. Africký kontinent potřebuje Eh, získat více pracovních míst. To je samozřejmě priorita číslo jedna. Ale kdo tu práci vytvoří? To asi nebudou vlády. To jsou podnikatelé. A proto si klademe tuto otázku. Samozřejmě je potřeba vytvořit určité prostředí pro tvorbu pracovních míst a o to by se měly postarat vlády. A ještě k těm třem pilířům a poté již přejdu do své prezentace v angličtině. Ještě tedy k té diaspoře. Jedna součást eh, těch prostředků, to je něco, eh, co je třeba, jak se, je třeba se soustředit na to, abychom eh, omezili náklady na zasílání remitencí například Western Union a další instituce se jak si tím eh, poměrně nemorálně obohacovali. Nyní to funguje lépe, ale ne ještě tak, jak bychom si představovali. Ale pokud jde o zasílání eh, peněz eh, tedy mezi rodinami, tak o tom bychom neměli hovořit. To, co já pošlu své rodině, to ať si utratí na co chce. Ale Migranti v Evropě produkují bohatství a toto bohatství někdy investují třeba do nějakých investičních nástrojích v Itálii nebo v Německu a tam bychom s tím asi mohli něco dělat. Oni to třeba investují do penzijních fondů a soukromí investoři by poté jaksi na základě těchto prostředků mohli investovat v Africe. Nyní tedy bych asi přišel do té prezentace, pokud se mi podaří spustit slajdy. Nevím, na co mám na, namířit ten ovladač. Takže toto je historie Sustainable Development Goals, eh, cíle udržitelného rozvoje a podle těch se orientujeme. To není pouze otázka růstu HDP, ale také otázka životního prostředí, udržitelnosti investic. Přejdu do angličtiny. Certain eh, global framework. Máme určité globální rámce, přičemž ta akční agenda z Addis Abeby financování rozvoje z července 2015 bylo rozhodnuto, že ODA nestačí. Tím pádem musíme zajistit pákový efekt u našich peněz a to děláme na velice velké škále. Za druhé, evropský konsenzus o rozvoji byl schválen Odtud tedy můj titul ředitele 5P, tedy People, Peace, Prosperity, Planet. A já mám tuto globální strategii na starosti. To je ta orientace Evropské unie na venek. Jsme otevřenější, snažíme se být inkluzivnější, hovoříme o všem. Třeba před 15 lety na to si pamatujete jistě, pane předsedo, jsme e, nesměli ani hovořit o vlastních zájmech. Rozvojová politika byla v podstatě taková charita. A to se teď změnilo, takže i zájmy jsou součástí té diskuse. Jdeme dál. Cíle tohoto programu přispívají udržitelnému rozvoji, podporují soukromé investice, zaměřují se na pracovní místa a růst, i zlepšují investiční prostředí a řeší korupci. E, to není snadné. Já jsem byl velvyslanec EU v a e, jeden největší faktor pro e, který zmařil investice, byla byrokracie a korupce. A to funguje společně. Čím máte více byrokracie, tím víc máte korupce, protože je víc cestiček, je tam víc lidí a rozhodování třeba u licencí nebo různých povolenek je velice, velice problematické v celé řadě, eh, v celé řadě zemí. Eh, řešení příčin migrace. Já jsem ten dokument sepsal před rokem a půl, protože jsme neměli jinou možnost. Ty peníze jsou eh, oproti potřebám velice, velice vzácné. Eh, vidíte, že bychom potřebovali o 210 miliard za rok víc na investicích. A to každý rok, abychom eh, splnili cíle udržitelného rozvoje které jsou inkluzivní, udržitelné a přátelské vůči životnímu prostředí. Ten vnější investiční plán nepokrývá ty staré akce EU v, v vnějším světě nepokrýváme Jižní Ameriku, Karibik, Střední Ameriku, Jihovýchodní Asii, Pacifik. To nepokrýváme. Aktuálně řešíme Afriku celou a naše sousedství. Teď ty tři pilíře. První pilíř to je ten fond. Chci vám říci, že jsme, no, nebo vy jste eh, z 27. září podpisem předsedy zřídili Evropský fond pro udržitelný rozvoj. 28. byla první schůze se zpravodají předsedou výboru DEVE, kde eh, jak si probíhala první, pr- probíhalo první zasedání strategické rady fondu 28. září. 7. října proběhla první schůze operační rady kde jsme řešili ta jednotlivá okénka pro investice, to vám eh, řeknu za chvíli, takže ten fond je vlevo na snímku. Ten je rozdělen na dvě části. Jednou, jedna je ten tradiční blending, jinými slovy granty za účelem redukování redukování jaksi nutnosti eh, brát si úvěry na eh, investice do veřejné infrastruktury, cesty, přístavy a tak dále. To je ten tradiční blending, který děláme už 10 let. Eh, řeknu vám dvě čísla. Mezi lety 2007 až 2016 v Africe jsme využili zhruba 2 miliardy na grantech za účelem získání pálkového efektu v investicích do veřejného sektoru, tedy infrastruktura. Generovalo to v období 2007 až 16 jsme tedy se uvázali k 1,2 miliardám a z té 1,2 miliardy jsme udělali eh, investice za 13 miliard. Takže je to faktor 1 ku 11. Ono to funguje. Teď už máme 10 let zkušeností s blendingem rozvojových peněz, s půjčkami z, z veřejných rozvojových bank, jako je třeba EIB nebo Africká rozvojová banka, ale jsou tam i ty eh, bilaterální vztahy Jean-Francesky, FW a tak dále. Je tady jeden malý problém. Potřebujeme více bilaterálních členských států, které budou aktivní eh, v, v tomto segmentu. Ta část ohledně financování veřejného sektoru tedy funguje, máme zkušenosti s daty, máme to všechno potvrzené, v účetním dvoře jsem obhajoval komisi, eh, když došlo tedy k auditu účetního dvora, k tomu blendingu, to bylo zhruba před rokem a půl, a ten výsledek byl velice pozitivní. Byla tam tedy doporučení to dále zlepšit. Nicméně ta část s těmi garancemi pro redukování rizika, ehm, to je nové. Proto jsme museli schválit to nařízení, které poprvé Eh, uvaluje jaksi závazek na eh, záruku, kterou si musíme půjčit z rozpočtu EU, to je 750 milionů. Technická pomoc, to je uprostřed. To má sloužit tomu prvnímu pilíři, tedy přípravě investic, eh, jak ze strany soukromých, tak veřejných aktérů. A má to také sloužit tomu třetímu pilíři, což jsou reformy což je to investiční klima, boj s korupcí, zajištění toho, že budeme mít ty jednotlivé justiční procesy v jednotlivých zemích, aby mohl platit právní stát, aby byli investoři klidní. To jsou tady ty tři pilíře, které jsou integrované e, uprostřed. E, máme tedy tu záruku, což eh, bylo ohromující pro naše kolegy ze Světové banky a my jsme na to velice pišní. Vy byste to, na to také měli být pišní, protože pro jednou jsme tady měli inovaci, kterou, na, na kterou se ve Washingtonu dívali s otevřenými ústy. Byli jsme skutečně v předvoji finančního inženýrství a rozvoje. A všichni nás teď dohánějí. Světová banka, od, okamžitě otevřela okénko pro soukromý sektor v rámci svých programů, tak to jenom tak. A co je ta třetí žárovka? Aha, to jsou naše nízké emise. Ano, to je, to, to je ta úspora energie. E, ta třetí je tedy e, takové jednotné kontaktní místo, takový malý back office, který, ma, který chceme mít v komisi, abychom eh, měli co nejpřátelštější vztahy s biznesem, se soukromým sektorem. A když, jak znáte Evropskou komisi, bude to velká výzva, protože my tady chceme vytvořit jakýsi dispatchingový mechanismus, tím, že tady budeme dostávat otázky od soukromých investorů a ty otázky budeme dávat delegacím, finančním institucím, operačním oddělením, která mají na starosti tu danou oblast a e, chceme jaksi poskytovat praktické odpovědi. Záruka EFSD to je e, systém řízení rizik, který e, bude využívat prostředky ze soukromého sektoru a v rámci pákového efektu bude vytvářet adicionalitu. Nechceme intervenovat e, subvencemi tam, kde se investuje, ale chceme prosazovat investice, aby šly tam, kam dnes nejdou. A proto děláme to, čemu se říká credit announcement pro investice. Jdeme dál. Pilíř jedná eh, Kritéria způsobilosti eh, záruky EFSD, to je článek 8, já to mám přímo z toho nařízení. Adicionalita, jinými slovy, dělat to, co jiní nedělají, ale abychom mohli dělat to, musíme dělat také to, co všichni ostatní dělají. Potřebujeme celé portfolio, abychom vyvažovali rizika. Nemůžeme fungovat pouze třeba ve Africké republice a investovat tam, ale musíme být taky v Keni, v Gáně, v pobřeží Slonoviny. A pak musíte mít tedy ty křehké země s těmi zeměmi, které jsou na tom lépe. Musíte vyvážit rizika. Jinak ta 1,5 miliardy na zárukách zmizí za pár měsíců. Eh, komplementarita s ostatními iniciativami, harmonizace zájmů, adekvátní sdílení rizik, ekonomická a finanční života schopnost. Máme eh, takovou skupinu expertů v rámci EIB a jiných institucí, kteří analyzují pro komisi tuto část té života schopnosti. Ale řeší to také komise, tedy eh, sociální aspekty, odborné vzdělání, Musíme se podívat na selhání trhu eh, v rámci vysvětlování adicionality a maximálním způsobem se musíme také zaměřovat na mladé lidi a na ženy. První navrhovaná investiční okénka těch je pět, schválila to strategická rada. My jsme teď s tím šli do té řídící rady, která eh, to bude schvalovat. A pokud vím, tak zrovna zítra komise bude přijímat rozhodnutí na toto téma. Máme jich tady pět udržitelná energie a konektivita, e, mikro, malé a střední podniky. Zrovna včera byl představen nový zajímavý koncept finanční inkluze. Díváme se na e, jaksi záruky v oblasti institucí mikrofinancování v Africe, což je velice zajímavé. Udržitelné zemědělství. Toto je ten sektor, kde očekáváme maximální počet pracovních míst. Za čtvrté, udržitelná města, opět velice zajímavé je obrovský migrační tlak, eh, vlna migrace ze zvenkova do měst. A města se tím pádem stanou, stanou motorem růstu, ale bez naší intervence to bude katastrofa. Města rostou astronomickou řadou a bez řádných investic nedosáhneme udržitelného růstu. A v neposlední řadě digitální rozvoj. U tohoto vám chci říci, že v oblasti digitalizace ty trhy fungují takže máme finance pro digitální investice, ale v určitých segmentech trhu jsou ty finance velice malé, takže tam chceme intervenovat. Tak a tady to je to, o čem jsem chtěl eh, skutečně promluvit. Role Evropské unie v tom druhém pilíři, tedy technická pomoc, za účelem na jednu stranu tedy preidentifikace a příprava investic a vpravo tam pak máte tedy ty tržní informace, analýza hodnotového řetězce a reformy. To je velice zásadní. Teď se podíváme na to, co v této oblasti máme. Máme tam integraci jednotlivých sektorů a já jsem vám chtěl vysvětlit, jak ty fondy budou fungovat. Já k tomu nemám snímek, ale pokusím se vám to vysvětlit velice polopatě ta záruka bude jakoby takový základ budovy, přičemž ta ponese největší váhu té budovy a většinu rizik. Pak přízemí bude, budou ty rozvojové banky, které do toho vloží své peníze, nesou určitou váhu, ale ne tolik jako ten základ. A potom na, nad přízemím budeme mít dvě až sedm nějakých podlažích různých institucionálních investorů, třeba penzijních fondů. Takže když si představíte 100 milionů záruky z fondu, pak třeba 200-300 milionů z rozvojových bank, nebo e, třeba EBRD, a potom třeba 1 až 1,5 miliardy od různých investorů spíš tržně orientovaných, třeba penzijních fondů. A tam je ta část těch zpětných plateb migrantů. Jsou to ty peníze, které si migranti spoří někde, které lze navázat do této konstrukce velice produktivním způsobem. Takže ten pákový efekt je kritérium číslo jedna, o to se snažíme. Adicionalita, to je kritérium číslo dvě a tvorba pracovních míst za jednotku peněz daňových poplatníků, to je kritérium číslo 3. Samozřejmě je jich tam mnohem víc, ale tato tři kritéria jsou nejdůležitější. Diskussion a des questions éventuelles, merci. Ehm, tak nyní prosím, eh, pokud jsou nějaké dotazy, jsem připraven odpovídat. Děkuji vám, děkuji vám za tuto skvělou prezentaci, eh, která nám otevírá porozumění, co bychom měli dělat a i co ten investiční plán vlastně, o čem to bude. A, a nyní si poslehneme další eh, prezentaci o tom, eh, jak by to mělo se vyjet dál. Děkuji za možnost účastnit se této velice zajímavé výměny názorů především z toho afrického pohledu, je jasné, že je třeba se zabývat všemi těmito aspekty a vztahem Evropy a Afriky. Já bych eh, chtěl eh, zmínit pohled eh, soukromého sektoru. Nejprve tedy, pokud jde o příspěvek diaspory. Já Poměrně dobře chápu znepokojení diaspory a velká část eh, lidí žijících eh, v diaspoře si přeje vrátit se a přeje přispět k rozvoji svých hmm. zemích, ale čelí řadě překážek. Jednou z těchto překážek je zpráva nebo vládnutí. My jsme měli třeba různé investoři, investory, kteří chtěli v západní Africe budovat sluneční elektrárny, e, což je e, řízeno měnovou a hospodářskou unii západní Afriky, která k tomu má prostředky. My jsme se s těmi projekty seznámili a hovořili jsme s těmi investory A Nepodařilo se nám ale získat příslušné informace, například od ministrů energetiky těchto zemí. Třeba po půl roce jsme neobdrželi odpovědi a investor přece nemůže tak dlouho čekat, eh, než tedy je mu umožněno provést ty investice a je to eh, velice nešťastné. Já jsem jednomu šéfovi země západní Afriky eh, řekl, že ti lidé, kteří eh, spravují ty investiční projekty, že to jsou veřejní úředníci. A eh, jak si ta osoba, která to má na starosti, ta není nějak zasažena tím, zda k té investici nakonec dojde či ne. A já jsem navrhl, aby ti lidé byli odměňováni podle toho, zda se ty investice nakonec s, uskuteční, protože zde je spousta v současnosti ještě těch soukromých zprostředkovatelů, kteří jsou odměňováni podle dosažených výsledků, ale nám vlastně zavřeli dveře, řekli nám, že to je něco, o čem se vůbec nebude diskutovat, že to prostě zůstane tak, jak to je. Takže to je takový eh, problém eh, koherentnosti toho přístupu. Eh, někdy lidé z diaspory, kteří dobře znají místní kulturu, ale také ty investory a vědí tedy, co ti investoři očekávají, jaké mají standardy, tak těmto lidem ale vůbec těmi představiteli afrických států není nasloucháno. A Potom ještě třeba k otázce migrace. Peníze nejsou jediným problémem, který nutí lidi k migraci. Eh, já jsem vyrostl v Africe a ještě si eh, pamatuji na tu situaci tam. Myslím si, že velký problém je otázka médií v Africe, to, co je v médiích prezentováno především mladým lidem. A média často eh, vysílají určité zprávy, určité signály, které potom eh, vedou mladé lidi k tomu, aby se zaměřili na nějaké zcela nereálné projekty. A vlády ten obsah médií tolerují. Proto je tedy třeba, aby mladí lidé eh, spíše se mohli vzdělávat a eh, tak si trénovat, na, připravovat na nějaké odborné povolání, než aby sněli o tom, že odejdou do Evropy pokud jde o migraci, tak tam opravdu se nemusíme soustředovat pouze na peníze, ale řadu, na, na řadu dalších věcích. Dále, přístup k financím. Já si myslím, že ty nástroje jsou velice důležité pro mobilizaci těch prostředků. Ale opět je zde na úrovni veřejného soukromého sektoru eh, problém s přístupem k financím a tím je problém toho, že vlastně lidé vůbec nevědí, co je přístupné, jaké fondy nebo prostředky jsou pro ně připraveny. A potom také místní banky a místní zprostředkovatelé nejsou schopni reagovat na požadavky malých a středních podniků. My zde hovoříme o službách. Banky poskytují služby na základě rizikového profilu. A rizikový profil malých a středních podniků eh, se jaksi nesetkává s odpovídajícími službami, které poskytují banky. Někdy banky pověří nějaké soukromníky tím, aby zhodnotili rizikový profil nějakého podniku prostě ty banky na to nemají peníze, takže proto půjčují pouze těm podnikům, které jsou velké, známé, kde je to riziko jaksi předem známé. A u každého požadovaného úvěru tam vlastně ti pracovníci té banky jdou, sledují toho manažera a předjímají možnou úvěrovou jaksi, mm, platební eh, neschopnost, neschopnost splácet ten úvěr. Evropská investiční banka dává úvěry určitým eh, investičním bankám eh, úvěry, které potom tedy jdou do těch projektů, ale řada lidí v Evropě Africe ani neví, jakým způsobem to funguje, nevědí třeba, že ty prostředky jsou z EIB. A ty zprostředkující banky, které dostávají ty peníze z Evropy, ty tyto úvěry spravují, ale často nám ty banky říkají, že třeba nemají vlastně záruku, že ty prostředky dostanou i v budoucnosti. Nemůže tam tedy být podpořeno to dlouhodobé financování. Mohl bych zmínit také ty svěřenecké fondy. Ten model je, myslím, poměrně zajímavý, tak, aby se omezily všechny ty překážky na té eh, cestě k získání úvěru. A potom je zde ještě otázka spolupráce s místními aktéry. My jsme měli jeden projekt v rámci diaspory, kdy jsme se snažili více začlenit diasporu do rozvoje určité oblasti a příslušný eh, fond, který jsme na to měli, zpravovala Evropská unie spolu s Africkou unii a za Evropskou unii vše bylo schváleno, ale nemohli vlastně ty prostředky uvolnit, dokud se nevyjádří Afric, ta africká strana. A ta africká strana se nevyjádřila dosud. Takže skutečně ono je potřeba zapojit do toho ty místní aktéry, kteří se potom cítí více zodpovědní, ale v některých případech tím, že ty místní aktéry začleníme, celou tu věc zkomplikujeme, namísto toho, kdybychom ty peníze rovnou dali těm investorům. A myslím si, že i toto je tedy něco, co byste mělo zaznít. Děkuji, pane předsedo. Já nyní požádám naší paní zpravodajku Eidar Karazabal, aby nám sdělila svůj pohled eh, na věc. Děkuji, pane předsedo. Já jsem s velkou pozorností poslouchala tuto debatu, protože se mi zdálo, že prezentace pana Ridolfiho jasně eh, hovořila o tom, že je třeba, abychom zde v Evropě měli jednotnou eh, strategii, abychom postupovali společně. Je zde poměrně jasný plán který pokrývá velkou eh, část těch potřeb. Je to otázka vytvoření investičního klimatu, technické pomoci a samotných těch eh, prostředků. A myslím si, že to je velice dobře strukturované. Nyní tedy je potřeba to ještě uvést do praxe. A také se to velice dobře doplňuje s tím, co nyní říkal předřečník, protože my často si neuvědomujeme, jaké problémy existují na té místní úrovni, na úrovni těch vlád, které nemají dostatečné informace nebo nereagují včas, neodpovídají a také třeba ti zprostředkovatelé úvěru vůbec nevědí, že existují určité výhodné půjčky ze strany Evropské investiční banky Ostatně v zemích Evropské unie k tomuto často také dochází, že místní banky vlastně ani nevědí, že existují úvěry ze strany EIB a nezdělují ty informace. Takovéto problémy jsme řešili, když jsme schvalovali fond EFSI. Tam v podstatě vůbec eh, některé banky nevěděly, že ty úvěry jsou garantované EIB. Ale Navzdory tomu, že zapojení těch místních aktérů může situaci zkomplikovat, tak si myslím, že v konečném důsledku to může být přínosné, protože to znamená že prostřednictvím té rozvojové pomoci by se měly eh, zlepšit i eh, struktury v těch jednotlivých zemích. Vláda, finanční struktura, finanční instituce. Ono je určitě jednodušší dát eh, ty peníze přímo na ty projekty. My jsme ale viděli, že to nebylo příliš účinné, byť to samozřejmě byl značný přínos tak eh, si přesto myslím, že tam tu účinnost ještě je třeba zlepšit a myslím si, že prostřednictvím toho plánu, ve kterém se jak si do toho procesu začlení více aktérů, že to může přinést lepší výsledky. Samozřejmě, že to neznamená, že veškeré prostředky na rozvojovou pomoc eh, nemůžou jít eh, na eh, jaksi eh, ty eh, dodržování, plnění cílů udržitelného rozvoje, ale ta problematika je mnohem složitější. V každém případě já v tomto stádiu také již nemám otázky, Pan Fernandez se ptal, kdy se vlastně začne s tou konkrétní implementací. A já si myslím, že opravdu je třeba přikročit k té implementaci a myslíme si, že i začlenování místních aktérů může v konečném důsledku přispět k větší efektivitě, byť je to často složité. a doufejme tedy, že to bude eh, vše v budoucnosti eh, fungovat. Děkuji. Také děkuji, paní Garazabal. Já se obracím na kolegy, přestože už je poměrně pozdě. Ještě se jednou zeptám, zda jsou nějaké dotazy. Pan Fernandez. Děkuji, pane předsedo. Já jsem již položil jednu otázku tedy na to, kdy to vše spustíme, kdy to vše začne fungovat. A také jsem se ptal, zda již existují nějací kandidáti na tu pomoc, zda už je zaznamenán nějaký zájem. A potom ještě jsem se chtěl zeptat, jakým způsobem funguje ta technická podpora třeba při předkládání těch žádostí. Například v rámci fondu EFSI existuje takzvaný advisory hub, to znamená takové poradní centrum. A já bych se chtěl zeptat, zda i v Africe něco takového existuje a jak to funguje. A pak eh, ještě zase ve fondu EFSI je možnost poskytovat eh, záruk, jaksi sousedním zemím eh, podporu, pokud eh, ty projekty nějakým eh, způsobem jak si souvisejí s evropskými hodnotami nebo se vstupem do Evropské unie. A chci se zeptat, zda tedy něco podobného existuje i v Africe, například pokud jde o plnění těch cílů udržitelného rozvoje. Prosím. Děkuji, pane předsedo. 90 ekonomiky ve většině afrických států je neformální ekonomika, to znamená nejmenší podniky nebo rodinné podniky eh, nebo rodiny, které tam na tom pracují. Eh, jak můžete tento sektor posílit například mikrofinancováním, aby se ty mikropodniky nebo rodinné podniky udržely? Jakým způsobem řešíte to, že pak E, budete řešit to, že ty velké úvěry nedostanou pouze jen nadnárodní podniky, které v podstatě nevytváří pracovní místa, e, které naopak ničí možnosti zaměstnání e, místních lidí tím, že vlastně podnikají velkoškálové investice do zemědělství a tak podobně. A jak zajistíte, že zisky zůstanou v zemích, eh, kde vzniknou? Za třetí, eh, chybí tady regionální trh. Jak pomůžeme africkým státům s tím, aby i obchodní vztahy mezi sebou si zlepšily? A v neposlední řadě, pokud by došlo na to, že ty investice budou fungovat a umožní produkci, jak zajistíme, že pro tuto produkci bude prostor na evropském trhu? Děkuji. Merci. Děkuji. Já samozřejmě ještě chci doplnit, že neexistuje pouze Evropská unie a členské státy Evropské unie, ale jak jsou na tom eh, další aktéři z jiných částí světa. Děkuji, pane předsedo. My jsme zde s kolegou samozřejmě si dobře vědomi toho omezení především místního finančního sektoru. EIB již eh, dlouho poskytuje globální dotace těm místním bankám a nevede to k příliš dobrým výsledkům. Velký rozdíl oproti EFSI je ten, že zde pracujete na otevřeném trhu. Je zde EIB, ale také celá řada dalších aktérů, které navrhují konkrétní opatření. A e, je zde e, také ta iniciativa mikroúvěrů, což také spadá pod e, ten náš program. A ještě tady k tomu strukturovanému dialogu, který vidíme na slajdu, tak eh, tam vlastně již jsou stanoveny ty nezbytné kroky pro to, aby místní banky plnily své úkoly tak, jak mají. Chtěl bych poděkovat paní zpravodajce, která velice přispěla ke schválení toho plánu. Ono to samozřejmě povede k určitým eh, komplikacím, to zapojování těch místních aktérů, ale pokud zavedeme ten one-stop shop, tak vlastně řada těch místních zprostředkovatelů zmizí a i technická pomoc bude poskytována v tematických blocích těm, kteří ji budou potřebovat. Jsou zde také rozvojové projekty, které lze financovat pouze z darů, protože existují různé krize a naléhavé situace, a, ale i tyto prostředky je potřeba využívat mnohem lépe. tak abychom tedy vždy, mm, abychom jednak podporovali investice, ale jednak měli i prostředky na ty situace krizové. Nyní k časovému harmonogramu. Těch pět investičních okének ohlásíme 29. a 30, 29. v Abidžanu. Na začátku prosince vyhlásíme e, výzvu pro úvěrové instituce které budou chtít e, přispět a někdy na přelomu ledna a února bychom měli ukončit analýzu. To bude analýza sociální, politická a environmentální ze strany místních delegací a expertů komise. A ty první záruky by s EIB a dalšími e, bankami italskými, španělskými, francouzskými, měly být podepsány, řekněme, v květnu. Tak to, to alespoň plánujeme. A v květnu tedy budeme mít k dispozici finanční nástroje, díky kterým budou finanční instituce moci poskytnout záruky soukromým investorům. Ty one-stop shopy by k to také měly e, přispět. A já si tedy myslím, že již v červnu by se ty prostředky mohly dostat do terénu. Již máme asi 15 e, návrhů od různých finančních institucí. Jsou to návrhy v oblasti rozvoje měst, energeti- v oblasti energetiky. A určitě tak je potřeba zaměřit se na sektor energetiky a na poskytování technické pomoci při podávání těch žádostí. Jak to funguje s tou technickou pomocí? My máme v současnosti asi 3 miliardy eur, které již eh, v praxi pomáhají ale nadále používáme tu technickou pomoc, které máme na místě. Ale samozřejmě budou zde i výběrová řízení na poskytování technické pomoci. A v zemědělství bychom chtěli využít třeba římské FAO, nebo fondu FIDA, fondu pro zemědělský rozvoj. To by měli být eh, naši privilegovaní partneři, kteří mají lidi v terénu a mají také dost eh, znalostí a zkušeností. Ještě abych odpověděl na otázku pana Celera. Ono to v mnoha zemích funguje spíše neformálně, v jiných zase více formálně. My ale nemůžeme tuto situaci přijmout jako něco, co takto bude trvat do nekonečna. My samozřejmě chceme podporovat mikrofinancování a podporovat eh, ty místní mikropodniky. Chtěli bychom ale také vybudovat hodnotový řetězec s pomocí toho, že tam budou i velké a středně velké podniky, tak aby se celkově zlepšila dynamika toho vývoje. Pokud jde o investice, které by měly zůstat v daných zemích, tak zde samozřejmě to nelze nějak upravovat pokud e, některá země má ve své legislativě, že výsled přínosy těch investic musí zůstat v té zemi, tak my to samozřejmě musíme respektovat. Důležité ale také bude, aby ty investice na místní úrovni vedly ke vzniku pracovních míst. A jak zlepšit obchodní vztahy? My jsme zde, myslím, dlouho, dlouze diskutovali o dohodách o obchodním partnerství, což nahradilo protokoly eh, zlomé a podobně. A ta diskuse ještě úplně neskončila. Nicméně, pokud se nám podaří investovat eh, tak, aby země mohly obchodovat i s něčím jiným než s těmi základními komoditami, tak to určitě tyto země posílí. Ta demografická výzva, o které jsme hovořili, to je také určitá příležitost. Samozřejmě, že ty země by neměly vyrábět pouze pro export do Evropy, ale také pro místní a regionální trhy. Víme, že v Africe je spousta jídla také dovážena a tím se respektive eh, spousta jídla se eh, vyváží, to znamená ne dokáže se tedy jaksi využít veškerá kapacita těch eh, místních zemědělců. Já mnohokrát děkuji panu řediteli Planety a Prosperity a děkuji také eh, pánovi, který zastupoval soukromý sektor. Děkuji také tlumočníkům, říká pan předseda a myslím si, že ta naše debata byla opravdu velice zajímavé a děkuji tedy kolegům, kteří zde zůstali až do konce slyšení a to, co zde zaznělo, bylo velice nadějné. Nikdo se již o slovo nehlásí, takže nyní přestávka do 14.30, kdy bude našemu zasedání předsedat pan Jens Kejer. Já zde nebudu, protože se účastním toho Skills Week, což je také určitý způsob, jak reagovat na nezaměstnanost malých lidí v Evropě. A i v Africe se je třeba soustředit na ten vocational training, protože to je jeden z možných způsobů, jak nezaměstnanost snížit. Děkuji.